Vážení kolegové, eh, prosím, usaďte se a přistoupíme okamžitě eh, k eh, práci. Máme před sebou spoustu práce, které dnes budeme tedy pokračovat. Začneme s bodem 14 na který jsme, se kterým jsme počítali eh, včera. No, a všem kvůli eh, důležitým okolnostem eh, jsme k němu nemohli přistoupit. Jedná se o zprávu Evropský sbor Solidarity a nová strategie EU pro mládež a okamžitě dám slovo kolegovi Mateu Biankimu. Grazie, presidente. Cari colleghi membri del comitato. Děkuji, pane předsedo. Vážení Kolegové, eh, jsem velice rád, že dnes vám mohu představit tuto eh, zprávu, která už eh, byla jednomyslně přijata a komisí SEDE a doufám, že to též se stane i tady na plenárce. My jsme zatím nedostali žádné pozměňovací návrhy, takže děkuji výboru regionu za doposud vyjádřenou podporu. Existuje tady, tady návrh komise mm, k zřízení Evropského eh, sboru Solidarity. Bylo tady sdělení komise k nové eh, strategii EU pro mládež. Zavádí se zde eh, významný lokální rozměr. Já bych vám rád řekl, že pokud máte nějaký systém dobrovolnictví, tak je třeba, abyste do něj zapojovali obce. Hmm to má být jedním eh, z kritérií při budování tohoto eh, eh, sboru. My jsme také konzultovali Evropský parlament, s Evropským parlamentem a opravdu jsme se přitom shodli na tom, že je třeba zahrnovat obce a místní orgány a krajské orgány do tohoto systému. V obcích je spousta malých lidí, kteří Mm, nabízejí své síly k dobrovolnictví a může to také eh, celý ten systém vést k eh, zastavení eh, vylidňování venkova. Tohle také tedy přispívá k evropské strategii mm, pro mládež. Určitě je dobré, že tady má být malžínský koordinátor EU, ten samozřejmě nebude komunikovat se všemi eh, regiony najednou, takže jsme si říkali, že výbor regionu by tady mohl sehrát určitou roli společně s tímto eh, koordinátorem, takovou formální roli, díky níž by výbor regionu mohl předávat informace o tom, co se děje v oblasti politiky eh, v mládeže regionálním a, místním úřadům. Eh, jednalo by se tedy o projekty, do kterých eh, budou eh, zapojeny veřejný i soukromý sektor a, a tedy i místní a regionální úroveň, tak aby se spojili a sladili ty odlišné potřeby. Pokud mladí lidé se do toho zapojí, tak mohou se stát hlasateli potřeb na té místní a regionální úrovni. Takže pokud eh, ten program má být kvalitní, kvalitní tak především eh, eh, musí být efektivní. Je třeba zajistit synergie se sportovními organizacemi. A je třeba také aby tady prokázat solidaritu v rámci našeho programu. Děkuji vám. Máte někdo nějaké dotazy nebo připomínky? nejsou, takže budeme eh, hlasovat o eh, eh, pozměňovacích návrzích, které také nejsou, takže teď budeme hlasovat tady o závěrečném stanovisku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A tím je jednomyslně stanovisko přijato. Já vám děkuji a blahopřeji vám k dosažené práci. Vážení kolegové, nyní přistupujeme k eh, bodu 15 našeho pořadu jednání. Jedná se o stanovisko k eh, sousedství a světu a představuje ho náš hlavní zpravodaj Hans Jansen. Yeah, The floor is yours. Pane Jansone, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nemůže to být náhoda, že moje stanovisko o mezinárodní politice a politice sousedství je dnes ráno, v den, který je ve znamení Brexitu v tomto sálu, kam přijde pan Barnier hovořit o dopadech Brexitu. Není to náhoda, možná i proto, že možná brzy budeme muset zapojit Spojené království do naší politiky sousedství. Ale možná také to není náhoda proto, že skutečný Brexit nastane a vžíří se nevole z tohoto kroku a samozřejmě uvítáme Eh, potom Spojené království co by kandidátskou zemi. Možná, že to zní jako vtip, ale je možné, že se z toho stane vážná realita. Proto je vhodné diskutovat o tomto tématu právě dnes dopoledne. Nicméně stojí za to pozastavit se nad tím, jak vypadá svět mimo Evropu. Protože v Evropě samotné už toho máme na práci docela hodně. A projednáváme tady toho dost. Můj otec oslavil 88. Eh, narozeně a říká, zahraničí tam možná dobydete svět, ale globálně, lokálně, lokálně, globální. A sousedství, to je otázka toho, jestli naši geografický sousedé jsou skutečně naši sousedé, nebo jestli jsou to sousedé jiných mocností. V tomto kontextu máme zodpovědnost a mezinárodní politika se týká toho, jestli naši sousedé na blízkých kontinentech sami sebe mohou rozvíjet sociálně a ekonomicky takovým způsobem, aby to bylo pozitivní pro ně, pro jejich obyvatele, a nebo zase jejich obyvatele budou hlásit u našich hranic, protože se tady u nás žije lépe. Proto je dobře, že Evropská komise v souvislosti s rozpočtem pro sousedství a mezinárodní politiku provedla navýšení o 30 Otázka zní samozřejmě, eh, vážený výbore, zda se ten náš aspekt regionální a lokální odráží v tom rozpočtu 133 miliard eur. A v tom spočívá můj pozměňovací návrh návrhu nařízení, protože to vyčísluje konkrétně v eurech. Nejenom pro občanskou společnost potřebujeme peníze, jak uvádí komise, ale také pro naši roli, eh, co by municipalit a lokálních a regionálních samozpráv, tak abychom usilovali pro o naše aktivity a partnerství s protějšky v ostatních zemích. Spravodajové z Evropského parlamentu naštěstí převzali tuto myšlenku. To odráží jejich návrh stanoviska. A já tedy počítám s tím, že jejich pozměňovací návrh bude většinově podpořen v Evropském parlamentu. Pane předsedo, na závěr vlastně uvádím tři akcenty ve své stanovisku. Neutrální označení možného migračního paktu OSN. Známe politickou situaci v Belgii i v jiných zemích, že toto je citlivé téma pod hlavičkou Marrakeš. Dále zdůrazňuji význam cílu udržitelného rozvoje OSN. To je něco, co musíme zdůrazňovat zas a znova. A na závěr uvádím, že v návrhu rozpočtu dnešní cíle, je třeba vrátit do nich dnešní cíle Evropského rozvojového fondu. Vážený pane předsedo, děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do vytvoření tohoto stanoviska a děkuji pracovníkům sekretariátu i své frakce a také je se mu postovi, mému odborníkovi, který pracoval intenzivně na tomto stanovisku, protože v týmové práci zlepšujeme svět a o to jde. Děkuji. Kdo chce slovat do obecné, kdo se slovo do obecné rozpravy? Nevidím nikoho, kdo by měl zájem. Ano, prosím. Já Děkuji panu kolegovi Jansenovi za jeho zprávu. Myslím si, že bohužel ten návrh komise naprosto podcenil lokální význam, protože komuny, eh, municipality mohou udělat mnohé pro spolupráci, pro zajištění základních potřeb. Například máme příklady z Nizozemska a ze Švédska. I v Německu se cíleně zapojuje komunální úroveň, například konkrétní zkušenosti města Mannheim s Palestínou nebo s Ukrajinou, Moldavskem a Tureckem. Jsou to projekty, které jsou vždy financovány federální spolkovou vládou. Vznikne-li zde evropský program, tak to považuji za rozhodně správné. Rád bych podtrhl, že v této oblasti využívání odborníků z komunální úrovně nemůžete ale očekávat kofinancování komunálu, protože to děláme v zájmu evropském, samozřejmě i svém, ale myslím, že ty programy budou účinné jenom tehdy, když se podaří nalézt, eh, převzít eh, financování konkrétních projektů ze strany Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Fanvoj. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane zpravodaji. Máme přece jenom určité obavy týkající se odkazu na globální pakt o migraci Přece jen zde je ještě řada nejasností a různé spochybňování, nejenom co se týče toho seznamu zemí, ale i v rámci EU jsou některé země, které mají určité obavy a znepokojení v souvislosti s tímto globálním paktem o migraci. A proto si klady otázku, zda je vhodné tedy na to nyní poukazovat tím, že tam předložíme ten pozměňovací návrh, který předkládá pan zpravodaj. Jistě vy poukazujete na možné přijetí tohoto globálního paktu, ale kladu si otázku, zda ne to není vhodné, protože jinak je to opravdu kvalitní zpráva, tak zda je dobře hovořit i o tomto paktu o migraci. Takže mám zde určitou zdrženlivost a obavy, co se týče odkazu na ten pakt. Děkuji. Ještě někdo jiný si chce vzít slovo? Kolega Kležan. Ano, jenom pane předsedo, milí kolegové, abych zareagoval na to, co jsme právě slyšeli. Ve Francii nyní panuje taková polemika na, na sociálních sítích s tím, že pakt o migraci je způsobem, jak prodat Francii a Evropu a úplně otevřít hranice pro nekontrolovanou migraci. A dnes každý Eh, já myslím, že užitečné, abychom i my tady si připomněli, že tento pakt je eh, paktem doporučení, který není právně závazný a který zcela respektuje suverenitu členských států v oblasti migrační politiky. Já myslím, že je zcela správné, abychom my zde eh, se odkazovali na tento pakt, který dává takovou otevřenou humanitní vizi jak by svět měl vypadat, ale zároveň respektuje suverenitu členských států a nezakládá nové závazky. Takže já proto podporuji tento odkaz, tuto zmínku na tento pakt. Děkuji. Kolega Jungmann. Pane předsedo, i my jsme kriticky zvážili stanovisko a odkaz na marakešskou mluvu. My jsme velice spokojeni s tím způsobem, jak pan zpravodaj v pozměňovacím návrhu v podstatě jenom fakticky odkazuje na ten pakt, ale nepíše tam nějaké e, stanovisko osobní k obsahu a to naše frakce rozhodně vítá, že to je takto sepsáno a formulováno, takže my jsme s tím velmi spokojeni a děkujeme panu zpravodaji. Děkuji. Nikdo jiný nechce slovo, nevidím, takže nyní Přistoupíme k pozměňovacím návrhům. Návrh 1 zpravodaje navrhuje návrh 1, nahrazuje návrh 1, kdo je pro, kdo je proti. Elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky. Končíme. Hlasování návrh je přijat. A nyní hlasujeme unblock o návrzích 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. A už jich je hodně i tak. A takže všechny tyto články, respektive pozměňovací návrhy unblock. Kdo je pro? proti, přijaty. A nyní se dostáváme k návrhu 7. Kdo je pro? Proti. Zamítnout. Návrh 8. Zpravodaje navrhuje původní návrh 8. Kdo je pro? Proti. Přijat. A nyní jsme u návrhu 11. Zpravodaje navrhuje 11 původní. Kdo je pro? proti, přijat návrh 12. Aha, tak, to je už vše hotovo, to je vyřízeno. Závěrečné hlasování o stanovisku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Stanovisko je přijato s tím, že jeden hlas se zdržel. Blahopřeji zpravodaji a děkuji za vykonanou práci. Nyní se dostáváme k stanovisku o e, programu Invest EU. Naším zpravodajem je Konstantinos Agorastos.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 který nám má posloužit, abychom vybudovali e- budoucí Evropu. To e, není jenom takový, jen takový program, e, který by mm, vzbuzoval zájem jenom u ekonomů, u evropských úředníků či podnikatelů. Program Invest EU mm, se týká každého Evropana a týká se i obcí, starostů, kteří potřebují Eh, jesle, mateřské školky eh, musí zajímat i vědce, eh, kteří chtějí nebo, nové, nebo podnikatele, kteří chtějí zakládat nové firmy. Invest EU týká se tisíce malých středních podniků, které potřebují mít přístup k financování, aby mohli čelit hm, světové konkurenci. Program InvestEU se týká mladých lidí, pardon, nemocných lidí, nemocných lidí, kteří čekají na nové léky. Takže týká se všech, kteří chtějí žít v čistém životním prostředí s moderními infrastrukturami. Ehm, chceme tedy využít naši představivost, kreativitu a především chceme nabídnout více příležitostí, šancí našim dětem, mladým generacím, více práce, více kvalitnějších práce, lépe odměňované. O to jde v tomto programu InvestEU. Je to více než čísla, i když čísla jsou tak významná. Cílem tohoto programu, který se týká období 2021 až 2027, je právě při, naláhnout, natáhnout, přilákat 650 milionů euro na investicích a vytvořit miliony pracovních míst a také i eh, financovat desítky milionů do malých středních podniků. Tedy pomáhat deseti tisícům malých středních podniků. Díky EFSI vlastně již ten investiční program Eh, který eh, měl schromáždit do roku 2020 500 milionů euro na investicích, tak ten také přispěje k vytvoření milionu a půl pracovních míst. Tudíž bychom měli být ještě ambicioznější, třeba pokud jde o celkový objem investic. Já osobně si myslím, že díky tomuto programu Invest EU tyto investice dosáhnou až na eh, deset miliard euro a vytvoří to spoustu pracovních míst. Již máme zkušenosti s EFSI, víme, co si zaslouží eh, naši pozornost, co bychom měli rozpracovat a co je třeba změnit. A v tomto smyslu i je připraveno naše stanovisko, což je výsledek systematické eh, fundované práce i mm, v součinnosti s Evropskou investiční bankou, s Evropskou komisí a z desítky zástupců podnikatelské sféry, sféry a e, místních a krajských samozpráv. Podle našeho soudu je zásadní, aby ekonomická, sociální a územní soudržnost Evropské unie mm, mm, zůstala cílem tohoto programu. Evropská komise má za to, že v roce 2020 eh, zde eh, opět může tedy zasáhnout krize. A proto zde zdůrazňujeme i ty geograficky vyvážené programy. Ty programy tedy musí být geograficky vyvážené a musíme se zaměřit na regiony, které neměly investice v minulých letech. A s tím, že je třeba úzce spolupracovat s krajskými uh, a místními samozprávami, aby do toho tyto samozprávné celky mohly vstupovat, abychom, protože vědí, co je třeba a abychom mohli lépe e, e, lépe řešit nerovnosti mezi kraji. Samozřejmě s tím, že je třeba eliminovat zbytečnou administrativu, e, rychlost aplikace toho programu nesmí ale ovlivnit kvalitu rozhodovacích procesů. A programů. Program Invest EU je e, takový e, e, roz, velice rozmanitý nástroj pro tvorbu dobře odměňované stabilní práce, pro podporu podnikatelského ducha, na pomoc malých středních podniků, které jsou základem evropské ekonomiky. Mm, a takže i tvorba infrastruktury, především v sociální sféře, jde o to chránit životní prostředí a lépe čelit důsledkům eh, změn klimatu a eh, chránit služby sociálního státu, což je přece největší výdobytek Evropské unie. A třeba i urychlit eh, digitální konvergenci a i podporovat vědu výzkum. Dámy a pánové, Evropa vždycky byla průkopníkem a v posledních letech eh, ale trpí konkurencí ze strany jiných kontinentů a jiných zemí, takže my nemůžeme zastavit hm, planetu, ta se bude pořád točit a nemůžeme jít zpět, musíme opět eh, se stát průkopníky nových technologií, eh, vynalézavosti a podnikatelského ducha. A také i Eh, zůstat eh, eh, průkopníkem v ochraně sociálních práv a životního prostředí. Musíme garantovat silnou síť ochrany, sociální ochrany, tak, aby z toho měl prospěch každý Evropan, každá Evropanka. Dámy a pánové, do budoucnost potřebuje především mm, mm, Eh, lidi, kteří chtějí změnu a my jsme pro změnu. Děkuji a nyní do obecné rozpravy. Kdo chce slovo? Je n'en vois pas. Nevidím. Nous en arrivons aux... A takže se dostáváme k pozměňovacím návrhům. A já navrhuji en blok hlasovat o 1 až 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijaty. Navrhuji také hlasovat en bloc o návrzích 7 až 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Le vote... Končím a návrh je zamítnut. Navrhuji hlasovat en bloc o 8, eh, 10 a 11. To je pro, proti, přijato. A navrhuji hlasovat en bloc o 12 a 13. To je pro, proti, přijato. 14, kdo je pro, proti, přijato. 15, pro, proti, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, přijato. Návrh unblock, tedy 17-18 eh, unblock, kdo je pro? Proti? Přijatý. A návrh 19, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 20, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro stanovisko? Proti? Kdo se zdržel? Jednomyslně odhlasováno. Blahopřeji zpravodaji a jeho týmu. Děkuji. Nyní se dostáváme ke stanovisku o programu na podporu reform a evropské funkce investiční stabilizace. Naše zpravodajkou je Olga Srien. Děkujeme. Madame la rapporteure, vous avez la... Spravodajko, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Takže tento program na podporu reform a e, Evropské funkce investiční stabilizace, to je program, který má globální rozpočet 25 miliard euro a doufáme samozřejmě, že podpoří reformy, které jsou prioritou ve všech členských státech EU. Tři věci, které třeba zdůraznit zde. Je to, na, je to program na podporu, mm, to znamená finanční podporu klíčovým reformám, které probíhají v rámci evropského semestru. Je třeba, abychom měli 22 miliard euro na trabe k dispozici všem členským státům. Je to nástroj i technické podpory, který má pomáhat členským státům, aby mohli realizovat reformy a posilovat své administrativní kapacity. Tato podpora samozřejmě bude vycházet z know-how služby na podporu strukturálních reform, který podpor, to je služba, která podporovala, podpořila 444 eh, mm, reformních programů ve 22 zemích. A takže je to nástroj, který je k dispozici všem členským státům a má 0,84 miliard euro. Je to tedy mechanismus na podporu konvergence, rozpočet 2,16 miliard euro, to mm, bude znamenat podporu, finanční podporu i technickou, speciální podporu poskytovanou členským státům, které eh, přijmou opatření eh, s cílem přijmout do budoucna euro. To bude na jejich podporu. Je to tedy mm, program, který je velice operativní, funkční a je to, podpor, mm, je to tedy program podpory, pomoci. Návrhy, které zde Mm, jasně mm, se vyjadřují, tak se zabývali především principem subsidiarity. Podle principu subsidiarity, tak podle působnosti realizace reform, které mohou čerpat tuto pomoc, tak to se má týkat pouze příslušných strategických reform, které mají pomáhat eh, realizovat cíle smlouvy a to, přímo to musí být spojeno s kompetencemi Unie, tak jak jsme to chtěli. Výbor region zamítá veškeré návrhy podpory reform v členských států, které nejsou specifické certifikované, které ne, nepod, ne, ne, ne, nepod, nepodléhaly hodnocení analýzám a které v podstatě nepřispívají významnou měrou k Evropě a přímo se netýkají kompetencí EU, tak jak je to podle smlouvy. Jinými slovy, ukazatele, které jsou přijaty, e, které se týkají politiky soudržnosti na období 2021 až 7, tak připomínám, že Tady jde o e, tedy důchod na občana, no, jde o e, vzdělávání, školství, mládež, změna klimatu, jde o přijímání a integraci migrantů, mm, o tom jsme tady taky mluvili už, tak to všechno musí být klíčem pro rozdělování těchto prostředků na podporu. Také i podporujeme takový přístup, který umožní koherentnost, systematičnost s ohledem na fakt, že potřeby reform v některých členských státech, které splnili opatření, hmatatelná opatření s cílem přistoupit k euru, tak tam možná to bude méně jaksi striktní než ty, které jsou mimo. A takže zrušit možnost transferu, vlastně to je bod, který bychom chtěli také zde zdůraznit, poněvadž mm, program podporem podpory není e, nic, co EFSI, to není investiční program a v podstatě tady máme stoprocentní Mm, eh, financování z programu a je třeba si uvědomit, že zde je vysoké riziko, že eh, by mohlo dojít ke clouding outu, jak se tomu říká, pokud ty možnosti transferu by byly zachovány. Tudíž chceme zrušit tu možnost transferu. A rovněž chceme abychom i to více napojili na evropský semestr, protože tam se hovoří o programování, tam se hovoří o reformách, které jsou prorůstové. A nakonec, a to je pro nás celá zásadní, zásadní pro eh, krajské a lokální eh, samozprávy, chceme posílit administrativní kapacitu obcí, měst, regionů, krajů, protože to byla slabina, velká slabina mm, programu. Takže přístup, který zcela bude v souladu eh, s potřebami a vůlí výboru regionu a tudíž přístup, který bude více uspůsoben regionálnímu rozvoji. A také bych chtěla toho využít a poděkovat rovněž i za vynikající práci e, s, s, s programem na podporu reform, e, tak jak to předložil Evropský parlament paní Garbia Sabal a paní Nachtigal. Na tom pracovali obě tyto zpravodajky. Eh, byly velice citlivé vůči našim požadavkům a také i eh, v tomto smyslu upravili návrh eh, své zprávy, takže teď v podstatě mezi námi je soulad. I my jsme se sešli s hospodářským a sociálním výborem a ten také velice citlivě vnímá mm, eh, eh, tuto pomoc eh, krajským a místním samozprávám, takže je to skutečně velice technická práce, to je pravda, ale je zásadní a jak jsme řekli, tady především výbor regionu chce do těchto programů zavést větší transparentnost a systematičnost. Děkuji také sekretariátu a expertovi Edimu Deklerkovi, protože bez něj by tato práce nebyla možná. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kdo si přeje. Se zapojit do obecné diskuze? Nevidím. Ano, nevidím žádné požadavky, takže teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům. Navrhuji, abychom hlasovali a blok o návrzích 1 až 3. Kdo je pro? Kdo je proti? přijaty. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Zamítnut. A budeme hlasovat unblock o 4 a až 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je přijaty? Návrh 5 tam odpadá šestka, takže kdo je pro, proti, zamítnutý. Návrh 6 pro, proti, přijatý. Návrh 8, tím odpadá vlastně devítka, kdo je pro, kdo je proti, přijatý. Návrh 10, kdo je pro, proti, zamítnuty. Závěrečné hlasování o stanovisku. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti stanovisku? Kdo se zdržel? Stanovisko je přijato drtivou většinou. Blahopřeji paní zpravodajce a jejímu týmu. Děkuji. Nous en venons alors à sur le... stanovisko o balíčku rozšíření Naším zpravodajem je Franko Jakob. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pane zpravodaj, máte slovo. Grazie. Eh. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A především Chci poděkovat za toto stanovisko, eh, za podporu sekretariátu, eh, mému expertovi. Chci mm, poděkovat a vlastně i všem eh, příslušným institucím, komisi i předsednictví, bulharskému, rakouskému předsednictví a také i vyslancům zemí, mm, které jsou kandidáty, respektive potenciálními kandidáty a děkuji i organizacím regionální spolupráce, i děkuji i eh, krajským a lokálním institucím, respektive jejich sítím. Já to říkám proč? Protože toto stanovisko samozřejmě eh, i eh, neustále se vyvíjelo podle toho, jak se vyvíjela situace politická situace a jak se vyvíjela situace, respektive rozvývo, rozhodnutí, která byla přijímána průběžně eh, v kontextu tedy eh, Evropské rady, třeba 26. června Evropská rada říkala, že je možné zahájit i vyjednávání s Albánií a s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii, tedy v příštím roce, potom historická dohoda mezi eh, bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii a Řeckem eh, o jménu, názvu mm, této země. Mm, takže i zde mm, vidíme velkou snahu a ze na straně makedonských orgánů, potom volby v Turecku s tím, že byl eh, takže a potom otázka po zastavení výjimečného stavu a potom otázka Turecka jako taková. Takže volby v Bosně Hercegovině, takže ty ne, ne, nevypadají příliš příznivě, pokud jde o demokratizační a pacifikační procesy v této zemi. A takže tento návrh, jak jsem řekl, neustále byl předmětem diskuzí a i my jsme i vedli velice upřímnou diskuzi s různými kolegy a i jsme v podstatě přijali veškeré pozměňovací návrhy. Takže stručně Moje stanovisko zdůrazňuje, že tento proces rozšíření musí být prioritou Evropské unie a e, právní stát, spravedlnost, základní práva, to e, je e, to jsou základní součástí tohoto procesu. Balíček rozšíření komise je něco, s čím lze souhlasit, ale zde i často se opomíjí významná role mm, těch mm, místních samozpráv, protože to je třeba zde zúrazňovat. A já za to děkuji právě kolegům z různých kontaktních skupin, z Working Group, mm, které pracují s kandidátskými, respektive potenciálně kandidátskými zeměmi a děkuji za jejich eh, diskuze, živé diskuze na všech schůzích, které se konaly na toto téma a které mm, se snažili tedy více zapojovat eh, ty eh, místní samozprávy do procesu rozšiřování. Jsme přesvědčeni, že rozšiřování musí především být v rukách občanů, tedy komunit lidí, společnosti a mm, to nemůže být eh, něco, co vnucují národní orgány. Ne, musí zde být velké sdílení, respektive participace občanů a musí to být jako příležitost a chceme, aby komise posílila právě nástroje spolupráce, nástroje přímé spolupráce, mm, mm, které eh, budou přímo moci využívat eh, ty krajské, eh, respektive lokální samozprávy, jako Sigma a další programy, které pomoci mm, Mm, které zapojují eh, místní samozprávy a také třeba i eh, oživit Local Authority Facility, podobné programy regionální, tedy osvětové eh, školící programy, tak aby se vy, vyměňovaly nejlepší zkušenosti a abychom jim pomáhali budovat své kapacity, aby více se stotožňovali s Evropskou unii, tedy, tedy myslím tím veřejnou samozprávou a i příslušné lokální orgány, i ty které, mají, které rozvíjí místní ekonomiku. Myslíme si, že to by mělo být eh, rozšíření, je třeba vidět jako příležitost a zde i my velice si ceníme i to, jak Srbsko, Turecko eh, přistoupili k migračním tokům a víme, že mm, to mm, hodně samozřejmě závisí na kapacitách místních eh, samozpráv a krajů a potom i spolupráce v oblasti ochrany, ochrany e, historického kulturního dědictví. Tam, to je, tam máme také velice významné nástroje, které právě pomohou tomu, že lidé se budou stotožňovat s Evropou. Dále e, zde myslíme si, že západní Balkán že tam samozřejmě existují slabiny i silné stránky v jednotlivých státech a proces rozšíření to je něco, co by mohlo oživit eh, něco, mm, co je mm, tento, toto oblast, která mm, byla zachvácena trochu pesimismem a může to i oživit vlastně takový větší pocit sounáležitosti v celé Evropě. Samozřejmě Turecko, Turecko se začalo vzdalovat eh, jak, i, vzdaluje se tomu procesu mm, přistupování k EU a je, mm, je třeba, aby se to zvrátilo a vypadá, že se to již zvrátilo. Já jsem přesvědčen o tomto procesu, samozřejmě po volbách v minulém roce. Takže mm, tam sice se zrušil výjimečný stav, ale pořád ještě vnitřní bezpečnost e, a podobné záležitosti mají velké e, dopady na e, lokální demokracii. Už skončete, protože jste hodně překročil dobu. A poslední poznámka, ta se týká Srbska. Srbsko eh, také i mm, eh, hodně i eh, zlepšilo tedy tu otázku mm, zprávy Vojvodiny. A děkuji, kdo chce slovo do obecné rozpravy. Je ne vois pas de Nevidím nikoho, takže se dostáváme k pozměňovacím návrhům. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Návrh 3. Zpravodaje navrhuje 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 4. Zpravodaje navrhuje 4. Původní. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 5. Kdo je pro? proti, Zamítnul ten návrh 6, kdo je pro, proti, zamítnut. Navrhuji, abychom hlasovali unblock o návrzích 7 a 8 až 11 a 11, kdo je pro, proti, přijaty. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o stanovisku, kdo je pro stanovisko, proti, zdrželi se. Hm. Ehm, jednomyslně přijato. Blahopřeji zpravodaj a jeho týmu. Nous en venons maintenant à la... Nyní se dostáváme ke stanovisku kolegy jean luc Fanrase o zdanění digitální ekonomiky. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pane zpravodaji, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já možná nadstíním stručně problematiku a i náš pohled na věc. Tak, ukázalo se, že v několika podnicích, zvláště v těch, které působí v digitálním světě, dochází k tomu, že platí hodně, anebo se hodně málo daní. A to je potom významná konkurence s ohledem na jiné menší a střední podniky, které musí platit velké daně v Evropě. Takže jde o podniky také, které působí v digitálním světě a vyvíjejí specifické digitální nástroje, poskytují digitální služby a nyní se ukázalo, že v různých zemích Evropy vznikají iniciativy, aby zavedly vlastní zdanění. A to zdanění není vždy stejné. Takže Evropská komise řekla, podívejme se třeba na to, jestli bychom se nemohli chopit také jiné iniciativy, v rámci níž bychom nějakým způsobem zharmonizovali toto nové zdanění. Takže v principu nejde o to nějakým způsobem zasahovat do autonomie nebo do možností jednotlivých států, aby si určovali zdanění, ale jde o to, abychom dosáhli určité harmonizace. Zde musíme počítat s radou prvků. Zabránit dvojímu zdanění, postarat se o to, aby rozsah působnosti byl uplatňován v určitých oblastech činnosti, to je docela problematika, kterou je třeba vyřešit. Potom se řešilo to, že některé digitální podniky jsou ztrátové, ale když se podíváte na ten kapitál, s kterým už desítky let pracují, tak by to vlastně mohlo mít minimální vliv na jejich zdanění. Specifikum současného zdanění spočívá v tom, že místo toho, aby se zdaňovalo na místě, kde vzniká ten pro- produkt, tak nyní by se danilo tam, kde spotřebitel spotřebovává ten produkt. A tam panuje určitá zdrženlivost a je třeba učinit určitá opatření. Jedno z těch velkých opatření je to, že se musí říct, že to musí být signifikantní podnik, eh, výše obratu, specifických eh, činností a přizpůsobit se tomu. Jsou zde dva typy řešení. Krátkodobé řešení a většina subjektů, s nimiž jsem hovořil, eh, to vidí jako bezproblémové a potom je také ale dlouhodobé řešení a tam je to složitější. Dobrá zpráva je, že OECD to bude řešit světově v roce 2020 a vedl jsem řadu rozhovorů a zjistil jsem, že OECD odvedlo dobrou práci, například v oblasti vyhýbání se e, zdanění a BEPS před dvěma lety, tak nyní OECD usiluje o cestu, kde by se zapojilo i USA, aby bylo skutečné globální vytvoření pravidel zdanění v digitálním světě. A řešení, která plánujeme zde v Evropě, by tedy bylo možné třeba už v roce 2020-2021 vidět v definitivní podobě, pokud tedy v OECD dojdou schody. Takže je zde Řada záležitostí, iniciativa komise je správná, protože jde o harmonizaci daní a jde také o to, aby každý, kdo provádí ziskovou aktivitu nebo aktivitu, která generuje příjem, eh, platili náležité daně. Konzultovali jsme rakouské předsednictví a ti vyjádřili přání, abychom to krátkodobé řešení stihli ještě během jejich předsednictví, to by bylo dobré. A také jsme se dozvěděli, že minulý týden, respektive předevčírem, Evropský parlament schválil příslušnou zprávu a proto vás také vyzývám, abyste i vy toto stanovisko schválili s těmi poznámkami, které jsem zde právě uvedl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji také, že jste tak striktně dodržel řečnickou dobu. To je velice vzácné. To je třeba zdůraznit. A kdo chce slovo do obecné rozpravy? Je ne vois pas de Nevidím nikoho, takže eh, seznam pozměňovacích návrhů a navrhuji, abychom hlasovali en blok o návrzích zpravodaje 1 a návrhu 2 které, čímž odpadají návrhy 1, 2 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh, návrhy jsou přijaty. Návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh a budeme hlasovat elektronicky. No. Le vote est clos. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Návrh je přijat. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? návrh je přijat závěrečné hlasování o celém stanovisku. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato drtivou většinou. Blahopřeji zpravodaji a děkuji za vykonanou práci celému týmu. Le prochain point Další bod, to je stanovisko o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 Pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové, jsem velice rád, že vám zde dnes mohu představit svůj návrh stanoviska k akčnímu eh, plánu eh, financování udržitelného růstu. Eh, toto je součást rozsáhlého balíčku opatření k klimatickým cílům a cílům v oblasti udržitelného rozvoje Evropské unie a to je naléhavější než kdykoliv dřív. Eh, eh, experti eh, k všeobecnému zjištění skonstatovali nedávno, že lze očekávat nárůst teplot o 3,2 stupně v průměru. Koncentrace skleníkových plynů narostly na bezprecedentní úroveň a cíle OSN tak zdaleka nebudou naplněny. Hmm. Eh, na eh, sice snížit eh, nebo omezit toto oteplování na 1,5 stupně. Ty následky už jsou dnes na na, na hmatatelné. Podívejte se, jak, tají, jak ta pokrývka v Severním ledovém oceánu od roku 1986 se snížila o 36% a je tedy třeba podporovat Eh, mm, finančně a udržitelný hospodářský eh, růst. A to můžeme udělat tak, že budeme směrovat příslušné eh, finanční investice správným směrem. A jde o to, abychom se vyhnuli určitým problémům. V svém sdělení eh, z roku 2016 eh, komise hovoří o naplňování ekologické agendy eh, OSN ve všech iniciativách EU. Chce zohledňovat všude tyto trvalé udržitelné cíle. A tato zpráva, kterou předkládám já, nebo toto stanovisko, to má dále podpořit. Jde o to, aby všichni investoři byli zapojeni do těch naplňování těchto cílů a zaplnila se Eh, ta propast eh, v eh, těch nezbytných investicích. Jde také o dosažení větší transparentnosti a dlouhodobosti. Doposud nebylo jasné, Eh, pokud jde o to, eh, do jaké míry a jestli eh, vůbec takovéto faktory mají být zahrnuty do rozhodování o investicích. Potom je tady zvládání finančních rizik, která vyplývají z těch sociálních a ekologických v důsledku, protože dnes už klimální, klimatické změny vedou k zásadním hospodářským ztrátám i sociálním dopadům. Akční, rozsáhlý akční plán obsahuje mm, celou řadu opatření pro v klasifikaci e, trvale udržitelných hospodářských činností. V roce 2019 e, komise chce e, představit katalog pro v takovéto činnosti. Můžeme potom hovořit i jednotným jazykem o tom, která hospodářská činnost je vlastně udržitelná. To může být východiskem pro další stanovování standardů a další aktivity. Eh, ve druhém eh, kroku eh, potom tady budou další konkrétní ekologické a sociální aktivity. Já si myslím, že, tímto, že toto nestačí. Trvalá udržitelnost je víc než jenom barva a je víc než zelená. Například se to může týkat i bank pro církev a mm, trvalou udržitelnost. Já si myslím, že, takové, že příslušné hodnoty jsou odražené v mém stanovisku. Trvalá udržitelnost je požadavek, který se odráží od těch trvalé udržitelných cílů v OSN a sociální a, a hospodářská odpovědnost s nimi jde v, ruku, v ruce a, a jedině pokud se toto všechno bude brát dohromady, tak nebudou ohroženy příští generace. Návrhy eh, v komise jsou eh, v stanovisku značně podporovány, protože vedou k, eh, k tomu, aby se neskresloval vnitřní trh a aby se rozšiřoval prostor pro trvalé udržitelné produkty. V současné době neexistují na mezinárodní úrovni jasné předpisy k tomu, co to znamená zelená investice, ale hm, kdy už investice je zelená, kdy ještě ne. A potom eh, samozřejmě eh, například to, eh, že něco je opravdu vyráběno a dále zpracováváno a přepravováno v podmínkách důstojných pro lidi. A samozřejmě jsou tady také ty ekologické aspekty, které mají vést alespoň k dosažitění toho dvoustupňového cíle. Tolik tedy několik poznámek úvodem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Obecná diskuze. Tady máme žádost o slovo eh, eh, kolegyně Martinez Alegui. Pane předsedo, pane zpravodaji, já bych chtěla zde zúraznit to, že eh, lokální a regionální orgány jsou, se zavázaly, že budou se angažovat tedy v tom udržitelném rozvoji a je to právní nástroj pro to, aby skutečně bylo možné provádět investice do udržitelnosti. Já si myslím, že nařízení kom- Evropské komise je začátkem pouze, ale myslím si, že téměř výlučně e, se týká environmentálních, zelených aspektů, tak jak i zmínil pan zpravodaj. Ale také si myslím, že opomíjí tu sociální stránku, vzdělávání, osvětu, sociální politiky a zaměstnanost. To jsou také přece důležité věci při plnění cílu udržitelného rozvoje. Je pravda, že er, er, kraje mm, nesou svoji odpovědnost eh, investovat do infrastruktury všeho typu, jako telekomunikace, průmysl, voda, energetika eh, a podobně, ale také i hm, máme povinnosti v oblasti sociálních politik, politiky zaměstnanosti, zdravotnictví, školství. Je třeba to tam zakomponovat také, protože mm, potom skutečně reálně budeme přispívat k, udržitelným, eh, k udržitelnému vývoji. Mm, a mm, ukazatele. Ukazatele musí být sdílené, společné pro všechny země, nejenom evropské, ale i na celém světě. A musíme být schopni vyhodnocovat a měřit efektivitu těchto investic aby to byly skutečně investice do udržitelnosti a bylo to měřitelné, abychom byli, eh, abychom, aby tyto závazky naše se staly eh, realitou, byly, měly hmatatelné výsledky. Děkuji a nyní má slovo kolega Kristof Rujon. Ano, já chci poděkovat eh, zpravodaj za kvalitní práci. Je třeba, abychom my našli řešení, abychom propojili otázku kupní síly a otázku ochrany planety a udržitelné investice a udržitelný rozvoj musí být jedním z řešení, abychom se i vyhnuli eh, v podstatě tomu, že ty peníze z rozpočtu by byly třeba nějak promrhány mm, a že bychom se snažili eh, tedy nějakým způsobem petrifikovat ten systém, o který se opírá o eh, uhlík, eh, o karbonovou ekonomiku, je třeba, se zamě, eh, je, je třeba samozřejmě se zamyslet nad tím, jak se vyhnout destrukci planety, ale také i nalézt řešení pro občany, ty, kteří mají problém vůbec vít na konci měsíce. Merci beaucoup. Je... Děkuji, nevidím žádné další žádosti o slovo, což znamená, že můžeme začít hlasovat o pozměňovacích návrzích. Unblock 1 a 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Amblok 5 a 6. Kdo je pro? Proti? Přijato 7, mm, kdo je pro? Proti. Přijato návrh 8, kdo je pro? Proti. Přijato návrh 9, kdo je pro? Proti. Přijato návrh 10, kdo je pro? Proti. Přijato závěrečné hlasování. Kdo je pro celé stanovisko? proti, zdržel se. Stanovisko je přijato jednomyslně. Blahopřeji zpravodaji a jeho týmu. Nyní se dostáváme ke stanovisku o modelech místní odpovědnosti v oblasti energetiky a role místních energetických komunit v oblasti transformace energetiky v Evropě. Je to stanovisko z vlastní iniciativy a představí ho Mariana Gajo, naše zpravodajka. Vous avez la parole, madame la rapporteure. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, ráda bych eh, vám poděkovala za příležitost eh, představit vám eh, tuto zprávu. V den, kdy v Evropském parlamentu, kde se nacházíme, si Rumunsko připomíná z té výročí svého, své velké unie. A proto eh, my, eh, kteří eh, zde jsme dočasně, co by zástupci místní a regionální úrovně, vám zde představujeme dnes, nebo zde představíme veřejnosti dnes zprávu o tom, jak eh, zlepšit eh, blaho občanů a zvýšit konkurenceschopnost eh, ekonomiky jednotlivých zemí, které potřebují mít k dispozici dostupnou energii a zároveň musí přitom hledat způsoby, jak chránit životní prostředí. Lokální energetické komunity jsou dobrým způsobem, jak řídit jak Eh, zvládat eh, výzvy tím, že eh, vyrábí a spotřebovají energie díky místním, místně dostupným energetickým zdrojům z vlastních zdrojů. Místní a, krajské úřady potom mohou doplňovat unijní a vnitrostátní politiku tím, že budou stanovat dodatečné cíle, které se týkají příspěvku parků, obcí, k mm, takovým energetickým komunitám. Eh, řada měst eh, má mm, za sebou eh, různé iniciativy z místní úrovně, které se týkaly vytvoření takového trvale udržitelného energetického modelu na místní úrovni. Naše mm, zpráva se zabývá omezeními na této cestě a tím, jak Eh, se k tomu můžeme postavit tak, abychom podporovali úlohu eh, těch místních energetických komunit. A proto eh, děkuji členům výboru Envy za mm, podporu při tvorbě této zprávy a také za to, když jsme to projednávali eh, i eh, eh, jinde, i v našich plénech. Musím mm, říci následující. Místní energetické komunity dělají věci jinak. Prostřednictvím partnerství s obcemi, prostřednictvím družstev, prostřednictvím společností s ručením omezeným. A, a také ehm, podniků eh, vlastněných eh, zákazníky. Díky tomu eh, místní energetické projekty jsou nástroji k vytváření sociálního kapitálu, k vytváření pracovních míst, vytváření příjmů a finančních výhod a také k zastavení energetické chudoby proto ta místní energetická společenství jsou eh, spojená s eh, takzvanou energetickou demokracií. Energetická demokracie eh, ta se zaměřuje na stále narůstající tendenci spotřebitelů vkládat se do výroby a energie a do celé energetiky. A to také podporuje cíl dosažení čistého životního prostředí, což je velice podstatné eh, pro všechny a zejména pro děti. Eh, zapojení eh, stále většího počtu občanů do tohoto procesu výroby trvale udržitelných energií Eh, určitě eh, povede k širší podpoře veřejnosti pro eh, celou energetickou politiku. V některých členských státech už se objevují příklady správné praxe. Například v Rakousku pracovní výbor NV byl svědkem toho, jak, jaké přínosy může mít takový projekt pro místní orgány, eh, které mohou eh, hodně ušetřit a potom reinvestovat do eh, infrastrukturních projektů a výzkumu a inovací. Naše stanovisko navrhuje celou sérii doporučení. je pro větší odpovědnost, eh, pokud jde o eh, produkci, eh, pokud jde o místní produkci energii, místní výrobu energii. Zároveň musím říct, že jsme dostali 8 pozměňovacích návrhů a já souhlasím s většinou z nich. Jsou dva, kde nemohu takto souhlasit a sice číslo 6, eh, který je příliš restriktivní, eh, chce eh, vymazat odkaz na, finanční, na mechanizmy finanční podpory, které třeba zajistit. Jsem také proti pozměňovacím návrhu 8, který je také restriktivní. Vzhledem k tomu, že ochrana sítě může znamenat ochranu stávajících struktur nebo zisku eh, vlastníků sítě. To by bránilo inovacím. Děkuji, kdo se zúčastní obecné rozpravy. Nevidím eh, žádné eh, přihlášky, takže pozměňovací návrhy. Navrhuji hlasování unblock o v pozměňovacích návrzích 1 až 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Le vote est clôturé et... Končím hlasování a pozměňovací návrh byl eh, zamítnut. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Oui, oui, oui. C'est... Končím hlasování a pozměňovací návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o závěrečném znění zprávy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zpráva je eh, přijata a s eh, jedním, eh, který se zdržel. Blahopřeji zpravodaji a jeho týmu, paní zpravodajce a jejímu týmu a, a děkuji vám za odvedenou práci. A nyní se dostáváme k bodu 22 a, a sice zpráva o nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. A, a nyní bych rád vyzval pana zpravodaje Oldřicha Vlasáka, aby eh, k nám přišel. Pane zpravodaj, dostáváte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych představil velmi důležitý materiál, který se týká znovu využití vyčištěné vody. Potřeba tohoto materiálu by byla vyvolána nejenom klimatickou změnou a nedostatkem vody v členských státech a snahou o to využít eh, tuto vody, tyto vody hlavně v zemědělství. Eh, pro vaši eh, informovanost je potřeba říci že eh, legislativa v této věci je zatím přijata pouze v šesti státech eh, evropské unie a je proto nutné minimalizovat nebo dát na stůl požadavky na regenerovanou vodu předtím než se použije právě třeba v zemědělství na zavlažování. samozřejmě je potřeba k těmto akcím motivovat čili připomeňme si že hlavním motivačním důsledkem je stálý zdroj této vyčištěné vody na rozdíl od případně povrchové nebo podzemní která může být v suchých obdobích limitována nějakým vodoprávním úřadem. dalším motivačním faktorem je že tato voda bude využívána k zavlažování a nebude vypouštěna do vodotečí a tím pádem se za ní nebudou poplat, platit poplatky za odvádění vod. Eh, přínosem eh, této zprávy, která doplňuje požadavky eh, komise, které vyplývají i ze, z obavy o potravinovou bezpečnost, bylo i využití této vody pro zavlažování nejenom zemědělských produkcí, ale třeba eh, parků, zahrad, sportovních a zelených ploch. Eh, posledním eh, takovým doplněním je, že přenášíme vlastně zodpovědnost za kvalitu té využité vody nejenom na provozovatele toho dočišťovacího zařízení, ale také na toho, kdo tuto vodu aplikuje přímo na zemědělskou půdu. Dámy a pánové, k eh, této zprávě jsem dostal dva pozměňovací návrhy. Eh, tyto jsme s, eh, se spravodajem nebo se spravodajem se zástupcem a s jeho expertem vyřídili a navrhujeme tady dva pozměňovací návrhy ústní a e, ostatní vlastně připomínky z diskuze a z jednání byly zahrnuty přímo do tohoto materiálu. E, rád bych závěrem poděkoval všem expertům a těm, kteří se aktivně účastnili na projednávání této důležité agendy a jsem rád, že vám mohu předložit zprávu, která více méně reflektuje všechny námitky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a, a zahají eh, obecnou rozpravu. A nejdříve eh, se eh, zapsal koce kolegyně Tyrskin Bill. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu zpravodaji za skvělou spolupráci v kontextu návrhu našich pozměňovacích návrhů tedy. Hmm. Pokud je o konečné využití této vody, tak Eh, původně eh, se tam eh, žádali místní úřady o povolení. My to máme v Dánsku v současné době takto a myslíme si, že je to dobrý systém, protože to znamená, že se kontroluje, jak koneční uživatelé používají tuto vodu a jak ji ukládají. Pro nás je důležité, aby existoval nějaký úřad, nějaký orgán, který, sledo, který by sledoval použití té vody. Ono nestačí jenom podat oznámení o tom, že chcete použít eh, recyklovanou vodu. Takže eh, jsme eh, rádi, že v tom ústním pozměňovacím návrhu, které, který jsme dosáhli, zůstává možné, aby členské státy se rozhodly, jestli se to bude oznamovat nebo jestli se bude vydávat povolení k použití takové vody. Takže jsme spokojeni s tím pozměňovacím návrhem tak, jak je. Pro nás je to důležité v kontextu zajištění bezpečnosti spotřebitelů u nás došlo k úmrtím eh, vzhledem k eh, eh, tomu, že zelenina byla zalévána vodou bez nekontrolovanou. Děkuji, kdo chce ještě pohovořit na téma. Takže hm, přejdeme k hlasování o návrzích. Návrh 1, ten je předmětem ústního kompromisu. A tady já dávám hm, proto slovo zpravodaji. Eh, já si myslím, že to není potřeba komentovat, protože eh, předřečnice tady velmi pěkně komentovala tento pozměňovací návrh, došlo ke schodě a záleží na jednotlivých státech, jestli se rozhodnou pro to přijmout pouze oznámení, anebo eh, jestli budou chtít permit, povolení. Merci beaucoup. Děkuji, kdo je pro návrh 1, tak jak byl teď eh, mm, předložen s ústním kompromisem, kdo je proti. Návrh je přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 2, který také je předmětem eh, ústního kompromisu. Pane zpravodaji. A stejné doplnění tohoto návrhu. Merci beaucoup. Děkuji, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Eh, elektronicky, hlasujeme elektronicky. Le vote est clos et la... Končím, návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti stanovisku? Kdo se zdržel? Stanovisko je přijato mhm, drtivou většinou a blahopřeji zpravodaj a jeho týmu. Blahopřeji a děkuji za vykonanou práci. Nyní se dostáváme k kolegovi Andresovi Adlovi. To je kosmický program e, a e, potom e, je to agentura pro kosmický program.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 ja täiskogu külalised. Euroopa kosmoseprogramm Vážený pane předsedo, vážení hosté, kosmický program Evropské unie je nesmírně důležitý pro Evropu. Je důležitý pro evropská města, pro evropské regiony, pro každého člověka v Evropě. Evropský kosmický program nám umožňuje využívat veškerých výdobytků digitálního světa, je to velice hodnotný program, který je přínosný pro všechny, pro členy výboru regionu, pro představitele regionů, obcí napříč Evropou. Je důležitý pro každého z nás, kdo zde jsme dnes v sále. Možná si to neuvědomujeme. Ale rozvoj kosmické oblasti má co dočinění s každým z nás. Díky kosmickému výzkumu můžeme využívat nejrůznější inteligentní zařízení, mobilní telefony a další výhody moderního světa. Evropská unie v této oblasti působí už delší dobu, například eh, program Copernicus, systém Galileo. Tyto programy byly velice úspěšné a umožnily nám sezbírat mnoho dat, která lze účinně využít v Evropské unie, například poskytování nových zajímavých služeb. Kosmické technologie jsou důležité pro EU, co by technologie, které umožňují využívat další technologie přímo na Zemi. A to je čím dál tím důležitější a mnoho, eh, dochází k tomu, že mnoho soukromých subjektů začíná působit také ve výsmeru dříve než více než dříve a měli by spolupracovat i s těmi veřejnými subjekty. Zároveň si uvědomujeme, že využití disponibilních dat je zatím omezené. Jejich využívání v nejrůznějších odvětvích ještě není plně využito. Například v roce 2016 vznikla vesmírná strategie, zde jsem také prezentoval stanovisko a nyní diskutujeme o návrhu nařízení, které by se staralo o naplňování cílů vesmírné strategie a posilování stávajících programů, vytváření nových eh, programů a vyhrazení 16 miliard pro vesmírnou politiku. Program Komsatkom, eh, to mezivládní prohlášení v této oblasti. Komsatkom umožňuje například komunikaci tam, kde to jinak možně není. Govsatkom je možná velmi relevantní pro určité regiony. Máme také systém GNS Galileo, který eh, zdarma poskytuje poziční data souřadnice, potom máme významný program EGNOS a je důležité, aby zde Evropa nadále byla schopná vytvářet svoje vlastní řešení. Hlavní návrh spočívá v tom, že program Galileo vytváří novou evropskou vesmírnou agenturu. Někteří agentuři se obávají, že to bude duplikovat činnost, kterou provádí ESA. A jsou už důležité instituce ESI a projekty ESI v jednotlivých regionech, na což je poukazováno, ale komise uvedla, že nedojde k duplikaci a že je důležité naopak přidat další přidanou hodnotu. A my to vidíme stejně. Uvědomujeme si, že musíme lépe využívat monitorovací data. Tak, abychom regionálním a lokálním subjektům více pomáhali aby to bylo přínosné i pro malé a střední podniky a další uživatele dat, ale zatím není úplně jasné, jak tohoto cíle dosáhnout. Je také důležité, aby místní a regionální orgány byly zapojené do různých oblastí, těch vesmírných hubů, které se můžou dotýkat například i otázek zemědělství a dalších, protože můžeme z vesmíru obdržet různá zajímavá data a jde o to usilovat o větší propojení různých vědeckých a vesmírných technologií a promýšlet, jak využívat tyto informace v naší každodenním konání. EU by zde měla být lídrem. A měli bychom zvážit, jak tedy využívat e, tento inovační finanční potenciál koordinovaně v době digitálních e, politik, máme zde politiky digitální, klimatické i další a je třeba na toto pohlížet komplexně. Důležité jsou také příslušné finanční prostředky pro malé a střední podniky. Tak, aby se věnovali této oblasti. Nedávno byla vypuštěna raketa Space 6, která vlastně vynesla na oběžnou dráhu nový satelit, a kamerový e, systém vytvořil mladý estonský vědec, takže e, to je také velice důležitý přínos k rozvoji vesmírného výzkumu. Samozřejmě musíme si počkat ještě, než ta kamera zašle první fotografie, ale můžeme zde vidět konkrétní příklad, jak vlastně jedno malé město, kde jsou mladí vědci v Estonsku, e, přispělo k tomu, že vzniklo řešení, které je opravdu na světové špici této oblasti. A jinak mi dovolte poděkovat všem, kdo přispěli k vytvoření této zprávy. Děkuji. Děkuji. Kdo chce slovo do obecné rozpravy? Kolega Berdo Mado. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za skvělou zprávu, kterou předkládáte a kde poukazujete také na význam kosmického programu pro města a regiony. Ono to vypadá, že vesmír je nám vzdálený, vesmír sám o sobě je docela daleko, ale vy ve své zprávě skvěle ukazuje, jaký je význam vesmíru i pro města a regiony Evropy a za to vám chci srdečně poděkovat. Děkuji. Kdo chce ještě slovo? Nevidím. Mm, ano. Kolega de Costa. Ano, děkuji, pane předsedo, ale eh, chci poděkovat i za eh, kvalitní zprávu a především zpravodaj hovoří o roli Evropské unie, protože má být skutečným lídrem a musím říci, že dnes eh, otázka hm, vesmíru v podstatě my si klademe otázku stejnou, jako si kladli otcové zakladatelé, když eh, eh, jednali o uhlí a oceli. Tady šlo o to sdílet a mm, vytvořit vlastně, vlastně, vnitřní trh. A teď od roku 2009 již máme kompetence podle Lisabonské smlouvy, to má Evropská unie v této oblasti a udělali jsme hodně. Právě proto, abychom zároveň spojili mezivládní Mm, orientaci z 80. let, kdy vznikla agentura, a abychom mm, skutečně přijali ambicioznější plány, ale již více než 10 let uplynulo a my jsme neudělali žádný pokrok, pokrok s tím, jak budeme mm, vyvíjet, rozvíjet tuto kosmickou politiku. Máme přece na to prostředky a dnes mechanismy, které organizují vesmírnou politiku, kosmickou politiku v Evropě, tak to většinou je brzdou a náš, náš předčil na jiných kontinentech nás předčil soukromý sektor a víme, že přece my tady máme nástroj suverenity a nástroj rozvoje našeho kontinentu pro 500 milionů evropských občanů. A teď se chci vrátit k diskuzi a ke, spravda, ke spravodaji, který chce, abychom skutečně v příštích letech eh, více zblížili tu vesmírnou nebo kosmickou agenturu a Evropskou unii proto, abychom otevřeli nové způsoby, nové cesty, abychom rychleji začali budovat skutečnou mm, evropskou kosmickou velmoc. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Mark Farmeister. Já chci Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci rovněž poděkovat zde na plénu panu zpravodaji. Už jsem mu hm, děkoval na našem odborném sekci, ale toto je opravdu velice dobré stanovisko a chci to zdůraznit, protože vesmírný program budoucnosti je opravdu důležitý a Měli bychom toto téma skutečně brát vážně. Jsem toho názoru a vyjádřili to už předřečníci, zde nejsme dostatečně rychlí. Musíme zde investovat ještě více a v budoucnu být také organizačně aktivnější. Pro mě je důležitá i další věc a o té pan zpravodaj jasně hovořil, a sice otázka nové Evropské vesmírné agentury. Je třeba ji nahlížet tak, že zde nechceme vybudovat nějakou e, strukturu, která by zdvojovala to, co má ESA, ale nejde o to přesouvat nějak kompetence nebo duplikovat ESU a hlavně jde o to, aby nenastala situace, kdy pak už nikdo nebude vědět, kdo co za co zodpovídá, co se děje a na to Andres Jadla upozornil ve své zprávě a já mu za to děkuji, že tento podnět zahrnul do zprávy a těším se, že ji budeme moci dnes schválit. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti, takže se dostaneme teď k pozměňovacím návrhům. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Návrh číslo dva, kdo je pro? proti, přijat. A takže všechny jsme už odhlasovali a teď závěrečné hlasování o stanovisku. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stanovisko je přijato jednomyslně, blahopřeji zpravodaji a jeho týmu. A teď se dostáváme ke konci stanovisek, ale ještě nám zbývá eh, rozprava o Brexitu. A máme zde ještě usnesení o prioritách pro pracovní program Evropské komise na rok 2019. Eh, to bylo dáno na program na základě rozhodnutí předsednictva. A mm, pro toto usnesení také zde máme určitý dost velký počet pozměňovacích návrhů, 38 celkem, takže eh, prosím, buďte struční, tak abychom mohli včas začít rozpravu o Brexitu. Chce někdo slovo k usnesení jako takovému obecně? Ne? Takže chcete slovo? Ne. Nevypadalo to tak ani. Takže obecná rozprava je tímto ukončena a dostáváme se k pozměňovacím návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Návrh je přijat. Návrh dva. Kdo je pro? Proti. Elektronicky. Le vote est... Končím. Návrh je přijat. Návrh 3. Tím odpadají 4 a 5. Kde pro? 3. Proti. Návrh je přijat. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti. Přijat. Návrh 7 pro. Proti. Zamítnout návrh a nyní 8, kde je pro? Proti. Přijaté. Návrh 9 pro. Proti. Přijaté. Návrh 10 pro. Proti. Elektronicky hlasujeme. Le vote est clôturé. Končím hlasování. Návrh je přijat. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 12 pro. Proti? Zamítnut. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 14. Kdo je pro? Proti? přijat. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Přijat. 17 pro. Proti? Přijat. 18 pro. Proti? Přijat. 19 pro. Proti? přijat 20 pro, proti, přijat 21 pro, proti, elektronicky, budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Návrh je přijat. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 23 pro. Proti? Zamítnut. 24 pro. Proti? Přijat. 25 pro proti. Přijat 26 pro, proti. Přijat 27 pro, proti. Přijat 28 pro, proti. Přijat 29 pro, proti. Zamítnut 30 pro proti, zamítnut, 31, 31, ano, chce tak 31. Pane předsedo, já už jsem tomu vystoupil dříve a opět si kladu otázku, zda přidaná hodnota tohoto pozměňovacího návrhu podpis Marokašské dohody a ratifikace zde opravdu je nebo není přidanou hodnotou. Různé členské státy už učinily rozhodnutí, co se týče eh, Marrakešské umluvy a Některé státy se rozhodly ji podepsat a ratifikovat, ale rovněž řada států se rozhodla, že to nepodepíší a neratifikují. A některé členské státy, tak jako i moje země, zatím se ještě nerozhodly. Takže je otázka, zda toto je opravdu Eh, komplexní přístup k migraci a my jsme o tomto paktu zde nediskutovali a měli bychom tedy zohlednit to, že jsou zde rozdíly v Evropské unii, co se týče eh, Marrakešské umluvy a i eh, různých dílčích státních celků a regionů a proto navrhuji zamítnutí. Děkuji, Albert Bor. Děkuji. Já jsem chtěl říct si, že přijetím tohoto pozměňovacího návrhu, pokud to učiníme, tak bude vlastně to v souladu s tím, co se děje v Evropském parlamentu a bude to v souladu s tím, co bylo přijato dříve ve stanoviscích eh, výboru regionu. Například eh, Bosmanovo stanovisko k migraci. Takže toto by bylo potom vlastně nastolení konzistentnosti. Děkuji. Ještě někdo? Nevidím, takže budeme hlasovat. Kdo je pro 31? Je proti? Návrh je přijat. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 33 pro? Proti? Přijat. Návrh 34 pro? proti, přijat. Návrh 35 pro, proti, zamítnut. Návrh 36 pro, proti. Hlasujeme elektronicky. končím. Návrh je přijat. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 38. Pro? Proti? Přijat. Nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Proti? Kdo se zdržel? Usnesení je přijato zdrživou většinou. Děkuji a e, za pár vteřin budeme pokračovat. Hm?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 yeah, that's what yeah? Say, Milí kolegové, prosím, posaďte se. Budeme pokračovat za chvíli s plenárním zasedáním. Barnier. Milý pane Barniere, děkuji, že jste opět přijal naše pozvání. Před dvěma lety jste představil vaši cestovní mapu mm, pro vyjednávání a mm, vy jste plnil tento úkol s velkým talentem. Vy jste řekl, kromě tedy těžkého, těžké odluky, tak je třeba, aby to bylo co možná nejvíce zorganizované, uspořádané v zájmu našich spoluobčanů, v zájmu, v zájmu ekonomické stability a budoucích vztahů s Spojeným královstvím. Od výsledků britského referenda, tak výbor regionu, tak vedl dialog s britskými samozprávami a i mm, prováděl konzultace, vyhodnocoval dopady o výstupu Spojeného království na regiony EU. A vlastně naše práce ukázala, že zde nastanou asymetrické dopady na různé ekonomické sektory, ale nejenom na to, ale i na různé regiony a země některé budou více exponovány těmto efektům. A výbor také se vyjadřoval k tomuto během všech těch měsíců. I jsme přijeli na plénu rezoluci. Také jsme i hm, kontaktovali eh, osoby v terénu, protože chceme, aby se dimenze, hm, regionální, lokální eh, dimenze vzala do úvahy, protože 27 Eh, regionálních a lokálních eh, eh, samozpráv mají zájem zapojovat se do programů v oblasti jako věda, výzkum, vzdělávání, inovace. A přejeme si, aby řešení, takzvaný backstop, tedy aby to vedlo k tomu, že budou zachovány dohody z Belfastu a abychom se vyhnuli tomu, že Irský ostrov eh, by mohl být eh, ohrožen, tedy eh, respektive mír na tomto ostrově by mohl být ohrožen. Města a kraje 27 států se připravují na Brexit, který se jich dotkne někdy velice tvrdě. V Irsku především, ale i jinde. Třeba především v přístavech v evropských městech, které doposud v podstatě budovaly svůj rozvoj na základě obchodních vztahů. Eh, a proto je třeba pomáhat těm nejvíce exponovaným regionům. Eh, a počítáme s vámi, že i takto toto předáte radě. A musíme vzít do úvahy i obavy eh, z budoucích rámců režimu spolupráce a především, jak říkáte ve vaší politické deklaraci, je třeba rozvíjet politický dialog na všech úrovních, tak abychom zajistili Eh, řád, neř, řádný vývoj našich, vztah, našich vztahů. I regiony se zapojují do ratifikace této dohody. Ma, milí pane Barniere, Brexit není konec EU. Eh, je nás tisíc, tisíce u nás, tisíce měst, obcí, stovky regionů, které a všichni budeme bojovat na to, aby <clears throat> Evropa se přibližovala Evro, eh, Evropanům, občanům a budeme společně budovat prostor prosperity a míru. A nyní, pane Barniere, je to velké potěšení, že vám mohu postoupit slovo. Dámy a pánové, pane předsedo, páni ministři, starostové, hejtmani. Tedy <clears throat> já znám velice dobře řadu členů vašeho výboru, milý eh, předsedo Karl Heinzi a mm, já jsem velice rád, že mohu opět pokračovat v dialogu, který jsem zahájil s vaším výborem a mm, i eh, jsem navštěvoval mm, během předchozích funkcí ve veřejné sféře jsem navštěvoval různé kraje a mm, různá místa a mm, již 20 let vlastně e, i ve Francii jsem měl možnost e, mm, být tedy e, v Savojsku, být tedy představitelem kraje a starostou také, takže vlastně teď, nejenom v kontextu Brexitu, ale i předtím jako komisař, tak jsem hodně navštívoval tedy konkrétní místa, lokality a byl jsem v kontaktu s různými združeními, asociacemi, podniky, farmáři, občany a bylo to pro mě vždycky velice užitečné. A proto jsem rád, že mohu pokračovat v tomto dialogu. A pane předsedo, nezapomínám ani na to, že naposled, když jsem přijel, tak vy jste to připomněl, tak to bylo 22. března. 2017. Sedm let předtím, ne, sedm dní, pardon, sedm dní předtím, než Theresa May eh, předala oficiální notifikaci po referendu o Brexitu, což vlastně nastartovalo toto vyjednávání. Bylo to v březnu 2017 eh, a teď březen 2019, to je to datum. A mm, sami v tom dopise si vybrali datum vystoupení z EU. Tehdy já jsem si mm, přečetl opět ten projev, který jsem tehdy přednesl, protože vždycky je důležité prověřovat to, že to, co člověk řekl v určitém okamžiku, zdali to platí. A pořád platí, že Brexit měl, má a bude mít spoustu důsledků někdy podceňovaných, někdy špatně vysvětlovaných, lidské důsledky, sociální důsledky, technické důsledky, právní, finanční, ekonomické. Také jsem mm, řekl, s jakým odhodláním já tedy budu jak se, s jakým odhodláním povedu tento úkol. Mám i k tomu samozřejmě velkou podporu týmu, i Žana Kloda Junkera, všech eh, oddělení komise, i eh, členové rady mi poskytují know-how, včetně členských států a my jsme řekli, že jsme odhodláni se dohodnout na uspořádaném vyspou, vystoupení EU, tedy na takové organizované odluce protože neuspořádané vystoupení by nebylo dobré. A takže to vyjednávání, které jsme vedli, to nebylo proti Britům, to bylo, bylo vyjednávání z Brity. Ty podmínky, které jsme nastolili, tak tam šlo o to zachovat jednotu 27 států díky transparentnosti a dialogu. A šlo o to i co nejrychleji reagovat na nejistotu, kterou Brexit, tedy to britské rozhodnutí vystoupit, vytváří, protože to je velká nejistota pro řadu lidí, a potom zavést určitý pořádek. Za prvé vystoupení, tedy ta odluka, to oddělení, to je třeba zorganizovat, a poté budoucí vztahy a budoucí partnerství se Spojeným královstvím. Takže my, eh, dámy a pánové, my jsme tedy Eh, trvali na této metodě a já upřímně musím říci, to upřímně po té, co jsem navštívil dva, tři státy z těch 27, když jsem na návštěvu se zástupci vlád, vlád, parlamentů, mm, s podnikateli, odbory, tak a také jsem měl i možnost eh, navštívit eh, některé kraje, třeba v Dánsku, v Irsku, ve Flandrách, ehm, v, eh, v Dolním Sasku a v jinde. Takže i tady v Bruselu, v rámci kolegy a komisařů spolu s členskými státy jsme vytvořili takovou velkou jednotu. Na setka, byly to stovky schůzek na nejrůznějších úrovních a neustále permanentní kontakty i zde, zde v budově Evropského parlamentu, tak s ním jsme byli v kontaktu a s dalšími institucemi. Takže vlastně poprvé hm, při takto závažném a složitém vyjednávání jsme hm, vytvořili eh, takový hm, společný konstrukt té smlouvy. Společně jsme ji budovali spolu tedy s členskými státy i s Evropským parlamentem. Pane předsedo, já vím, že výbor regionu vždycky si byl věnovan, že je třeba vystupovat jednotně a podmínkou jednotnosti je transparentnost a veřejná debata. Každý má možnost se vyjádřit a zohlednit specifické rysy a obavy každého území. Také zde v Bruselu jsme se sešli se všemi, kteří si přáli se s námi setkávat se zajitmany hm, i těch ultraperiferních regionů, na které nesmíme zapomínat. A vyslechli jsme, co je tíží. Takže tak, to byla i moje role tak jsme našli společnou linii a definovali jsme společné priority, které jsme tedy v rámci tomto tohoto vyjednávání tedy definovali. A smlouva o Brexitu 600 stran. Pečlivě si to přečtěte. Když asi. Je to trochu možná složité na Vánoce, asi nedobré čtení. Tak jsme chtěli přesně reagovat na všechny nejistoty, které Brexit vytváří. Smlouva, je to velice složitá smlouva, hutná, to není nějaký projev, to není nějaká deklarace, to je právní dokument, který musí vytvořit právní jistotu tam, kde Brexit jistotu nevytvoří, vytvoří nejistotu, především pro občany. 4,5 milionu lidí 3,5 milionu občanů 27 států, kteří žijí a pracují ve Spojeném království a na druhé straně recipročně tedy milion a půl Britů, kteří žijí, pracují v některém z vašich regionů a vy je určitě hodně znáte. Takže jsme se snažili takto přinést jistotu a odpověď tam, kde Brexit vytvořil nejistotu. To platí i pro finanční nařízení. K tomu se za chvíli vrátím. A také i během celého vyjednávání jenom mm, jsem chtěl potvrdit toto. Já žádná agresivita. Nikdy eh, v duchu nějaké revanše nebo někoho trestat. Ne. My jsme jednali podle našich principů, které Britové dobře znají, protože Eh, sami již 44 let tedy pracovali na těchto principech spolu s námi, tedy integrita vnitřního trhu, jednot, tedy jednotného trhu, nedělitelnost čtyř svobod a autonomie rozhodování 27 států. A nakonec jsme tady se dohodli, a mm, to 27 představitelů odsouhlasilo minulou neděli, podpořil to parlament a i vláda Spojeného království. Je to vyvážená dohoda, která, musím to říci, opět eh, tady říkám to s veškerým klidem a závažností, je, bylo to to nej, nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout. A je to cesta k budoucím ambiciozním vztahům, které budou bezprecedentní vzhledem k rozsahu oblastí spolupráce. Pan prezident Tusk, stejně jako Jean-Claude Juncker, připomněli, že to je vážná chvíle pro Evropu. A určitě to není chvíle, kdybychom měli slavit. Abych to řekl jako vědnavač, tak toto vyjednávání je negativní. Je to negativní vyjednávání, protože Brexit nemá žádnou přidanou hodnotu. To je lose-lose. A takže tady teď jde jenom o to omezit důsledky. A o to jsme se snažili v této smlouvě. E, pane předsedo, ještě se vrátím potom za chvíli k této smlouvě která mm, především tedy řeší naše priority, priority parlamentu, členských států i občanů. Jak jsem řekl, zde ve výboru regionu říkáte citizens first. Takže my jsme našli mm, řešení z Brity, abychom garantovali mm, práva těch 4,5 milionů lidí, pro ně tedy po, pro jejich rodiny, tedy práva, která nabyly do konce přechodného období. A poté to bude jinak. Po mm, odchodu Britů, po konci přechodného období, tak půjde o to se dohodnout na mobilitě. Ale už, už nepůjde o volný pohyb osob, tak jak to známe dnes. Ale stávající práva budou takto garantována. Brexit, pane předsedo, jak jste řekl, vytváří vážný problém v Irsku a v severním Irsku. I vzhledem k, k podmínkách míru a stability, tak jak to garantuje velkopáteční dohoda z Belfastu. My spolu s Brity jsme se snažili, maximálně jsme se snažili abychom uzavřeli a ratifikovali mm, do 1. července 2020 dohodu o partnerství, která bude tento problém řešit, upravovat. Ale protože ještě nemáme jistotu vůbec, jak eh, skončí to budoucí vyjednávání a vzhledem k našemu společnému závazku spolu s Brity a snaha mm, vzhledem k tomu, že se chceme vyhnout hypotéze tvrdé hranice, s Jirskem, tak proto jsme se dohodli na takzvaném backstopu, tedy takové ujištění právně operativní, které umožní vyhnout se tvrdé hranici, to znamená zachovat eh, spolupráci mezi severem a jihem na Irském ostrově a zároveň ochránit náš jednotný trh. Ten backstop ten není k tomu, aby nutně se použil my uděláme všechno, abychom ho nemuseli použít, abychom se s Brity dohodli, mm, abychom garantovali, že tam žádná hranice nebude, abychom měli stabilní vztahy bez backstopu. Ale backstop tady máme jako pojistku, jako prvek stability a mm, to mm, je kvůli kontinuitě míru zájmu irského, severního Irska, Irska, tak jak to chtějí i občané, podniky tam tedy na Severním Irsku. A třetí významný bod, tedy pro vás významný, to je rozpočet. Jak víte, my v Evropě mm, vždycky jedno za sedm let eh, vytváříme mm, dlouhodobý rozpočet na naše polit, který se týká našich politik a v podstatě i vy se vyjadřujete k tedy těm budoucím finančním výhledům. A v roce 2014 jsme se dohodli, tedy spolu s Brity tehdy, Eh, dohodli jsme se na politikách a na rozpočtu až do konce roku 2020. A my jenom jsme chtěli, aby to, co rozhodlo 28 států, tak aby to 28 států platilo, a ne 27 potom. A na tom jsme se dohodli, což umožní garantovat a skonsolidovat závazky, mm, které na sebe jsme vzali, tedy v zemědělské politice, v regionální politice, spolupráce mezi univerzitami, pomoc podnikům a podobně. V této dohodě o vystoupení Brexitu jsme také našli odpovědi na řadu dalších problémů, jich spousta. Britové až opustí EU, tak mechanicky opustí, právně opustí více než 700 mezinárodních smluv. 700 mezinárodních smluv, obchodních smluv. Euratom, jednotné nebe, tedy všechny agentury, to je prostě mechanické, právní. Ale potom máme další problémy, třeba ochrana milionů ochranných známek, které jsou chráněny úřadem v Alicante. A tady jsme se dohodli, že budeme garantovat ochranu tedy všech těch stávajících známek a jejich milion. A tak jsme se dohodli tedy, že budeme chránit i tři tisíce zemědělských, mm, země, zemědělských označení, ať jsou to olivové oleje a podobně, tedy to je to, co je tak podstatné pro ekonomický život, pro tu, mm, tu tradiční výrobu nebo autentickou výrobu, jako parmezán nebo whisky ze Skocka také. To jsou takové dva flagrantní příklady. A nakonec jsme se i dohodli na přechodném období, tak jak to chtěla britská vláda, které začne den po odchodu, tedy v březnu, a bude trvat 21 měsíců, možná rok a dva déle, pokud se tak společně rozhodneme. A během tohoto období Spojené království odejde z EU a již nebude ve výboru regionu, v parlamentu, v účetním dvoru, v komisi, v radě. To je jeho volba, ale 21 měsíců zůstane na vnitřním trhu eh, v naší celní unii a ve všech evropských politikách se všemi závazky a tedy povinnostmi a právy z těchto, z těchto politik vyplývajících. Takže telegraficky to je obsah této smlouvy, která organizuje, tedy spořádaným způsobem upravuje vystoupení této země. A kromě toho rozvodu nebo odluky, pro mě nejdůležitější je budoucnost a vztahy, které vybudujeme se Spojeným královstvím, se zemí, která, i když bude mimo EU, to byla její volba, tak zůstane naším přítelem, partnerem a spojencem. A tudíž jde o to uspořádat toto ekonomické partnerství, posílit tuto alianci v, bez, v oblasti bezpečnosti nad rámec toho, co děláme třeba v NATO, tak to by mělo jít nad rámec toho. A potom i je třeba skonsolidovat toto přátelství. Takže takto jsme se dohodli na politické deklaraci. Asi je to snažší čtení těch 26 stran než ta smlouva a tam se popisuje rámec, architektura budoucích vztahů. A ještě řeknu na pravdu, po Brexitu to už nebude business as usual. To tak nepůjde, to není možné. Brexit má své důsledky, hodně věcí se změní. A samozřejmě, jak jsem často říkal, nejlepší vztah s Evropskou unii je být členem Evropské unie. Pokud někdo není členem Evropské unie, protože nechce nebo chce odejít, no tak je v odlišné situaci a méně příznivé. Ale v našem vzájemném zájmu je eh, udržovat ambiciozní partnerské vztahy, tak jak jsme to popsala, popsali i v této politické deklaraci tedy partnerství eh, v ekonomice, mm, zboží, služby, mobilita osob, mm, mm, eh, veřejné zakázky, energetika, bezpečnost, eh, soudní a policejní spolupráce a samozřejmě i v oblasti zahraniční bezpečnostní politice. A toto to ambiciozní partnerství, pokud to budeme společně chtít, a my ano, tak to se bude opírat o smlouvu o volném obchodu bez kvót, bez tarifů, bez cel a tedy podle té smlouvy o vystoupení to bude jednotné teritorium, což bude ku prospěchu nebo v zájmu podniku na obou stranách kanálu. A potom také nová dohoda o rybolovu, protože Britové také opouští naši společnou rybolovnou politiku tato dohoda by se měla týkat přístupu k vodám recipročním způsobem a k trhu v případě, že o tom budeme vyjednávat. Takže my jsme se zavázali, že chceme a já toto téma znám velice dobře, protože jsem byl i ve Francii ministrem rybolovu po mnoho let. Takže my jsme se spolu se Spodným královstvím zavázali, že se budeme maximálně snažit, abychom uzavřeli, ratifikovali tuto rybolovnou smlouvu do 1. července 2020, tedy do konce přechodného období. A nakonec toto partnerství odpoví, reaguje na další velké otazníky, které mm, eh, jak si leží na srdci vám. A protože tam jde o to zachovat dynamický ekonomický život eh, v regionech, já vím, Některé regiony jsou velice ekonomicky provázány, řekl i geografickou blízkostí, jsou propojeny se na obchod se Spojeným královstvím a mm, samozřejmě vnitřní trh je největší výdobytek, který máme, ale musíme teď vyhodnotit dopady Brexitu a těch budoucích vztahů, podle toho, jak budou vypadat, jaké budou ty dopady tohoto na naše naše regiony, některé regiony, a když tak jim pomoci. A druhá podmínka, musíme i zachovat eh, podmínky eh, eh, spravedlnosti, spravedlivých vztahů se Spojeným královstvím. Proto chceme zachovat level playing field, tedy v oblasti sociální, environmentální, fiskální nebo státních pomocí. A zvláštní pohoda této dohody se Spojeným královstvím je vlastně, že poprvé v historii eh, vyjednávání, obchodní vyjednávání mezi EU a třetí zemí v podstatě v tomto případě nepůjde o dohodu, jako máme s Japonskem nebo s, Koreí, nebo s Koreou nebo s Kanadou. Eh, takže tady, kdy chceme, aby pod, šlo, docházelo postupně k větší konvergenci pravidel, ne. Tady máme tu konvergenci, ale je zde riziko divergence. A je zde riziko, aby náhodou ta divergence nevedla dumping, k dumpingu, který by se obrátil proti nám. Takže proto budeme dbát i na podmínky hospodářské soutěže. A také i musíme zachovat možnost spolupráce s městy a regiony, kraji či univerzitami a podobně. Takže to je poslední bod. A tady teď myslím na Irsko, na severní Irsko. My jsme se dohodli s Brity, že eh, i program Peace budeme konsolidovat. Eh, já sám, když jsem měl na starosti regionální politiku před pár lety, tak jsem ho měl na starosti. A kromě programu Peace také je zde mm, snaha věnout se tomu, aby některé programy náhodou nebyly přerušeny, takže musíme pokračovat eh, a, a s těmito programy, aby Britové měli možnost participovat na programech, které jsou otevřené třetím zemím, jako třeba věda, inovace, nebo mládež, kultura, vzdělávání, Erasmus třeba, nebo uh, civilní ochrana, takže to všechno se týká regionu a také i to bude platit pro mm, eh, regionální spolupráci. To máme zde program Interreg, a komise navrhla, že se tento program otevře třetím zemím, tedy v příštím programovém období. A poté také to i Spojené království by mělo mít možnost participovat na dalších programech, ale za finančních a právních podmínek, které budou jiné než teď. A pane předsedo, také jsme i hovořili o dialogu, o výměnách v oblasti společného zájmu, jako věda, inovace, a vaše regiony mm, budou v tomto dialogu hrát své místo a mm, i to bude vaše iniciativa, abyste nadále pokračovali v dialogu a spolupráci s dotčenými britskými regiony. Děkuji, tím skončím, děkuji za pozornost. Ještě chci připomenout, že pokud se nám to podaří a pokud bude zde společná vůle, tak toto partnerství bude bezprecedentní vzhledem k velkému počtu a rozsahu témat spolupráce. Toto partnerství eh, dá dostatečný prostor městům, regionům, jak jste řekl, pane předsedo, v některých eh, zemích ústavně řečeno, tak je třeba se obracet na krajská, eh, že je třeba vždycky konzultovat tedy ty nižší samozprávné celky. A takže mm, na rozdíl od eh, smlouvy o Brexitu, který je třeba ratifikovat, eh, britský parlament to musí ratifikovat, takže ty budoucí vztahy však, tak ty eh, půjdou cestou smluv, tedy tzv. smíšených smluv, které mají jiný právní základ, což znamená jednomyslnou ratifikaci ze strany 27 národních parlamentů a i některých jaksi parlamentů krajských, tedy zemských. Takže je, jsme na začátku vlastně cesty, která bude dlouhá, těžká, ale připravujeme se na ní pečlivě, aby to partnerství bylo úspěšné. A vše, co jsem řekl, to je podmíněno ratifikací smlouvy, která je základem všeho. Pokud nebude smlouva o vystoupení, nebude žádné přechodné období. A takže proto potřebujeme velkou důvěru a tuto smlouvu tedy. Takže teď obě strany musí ratifikovat, tedy Evropský parlament a britský parlament musí ratifikovat tuto smlouvu o vystoupení. A takže každý teď musí se zhostit své odpovědnosti. Víte, že britští poslanci by měli se vyjádřit v příštích dnech je to hlasování, které eh, v podstatě je zásadní pro budoucnost, eh, eh, předjímá budoucnost jejich zemi. A takže mm, samozřejmě s tím, že ve Spojeném království, stejně jako zde v Evropském parlamentu, o tom proběhne demokratická debata 22. března. Tehdy jsem před těma dvěmi lety skoro jsem řekl, že nás čekají velké výzvy a evropská, nová evropská agenda a to není pouze Brexit, to, co nás čeká. A v tom, v tom dopise, v té notifikaci, kterou poslalo Spojené království tehdy, tak eh, eh, na základě toho dopisu potom Jean-Claude Juncker předkládal celou řadu návrhů společné spolupráce. Je pravda, že eh, při tom vyjednávání jsme vystupovali jednotně, situace je vážná. A zde Eh, představitele vlád si uvědomují závažnost Brexitu, eh, protože, mm, protože samozřejmě i americká administrativa to sleduje, co se děje tady, prostě nejistota na jihu, terorismus a tak dále, takže všichni to sledují. Je to doba velice vážná a já jsem to taky pocitoval, že to vnímají představitelé vlád i Evropského parlamentu. A já upřímně s mým týmem, my jsme tedy kultivovali tuto jednotu díky dialogu a transparentnosti. Jenom si přeji, a říkám to tady skromně, aby ta jednota, která se ukázala jako eh, silná v rámci toho vyjednávání, eh, které je samo sobě negativní, tak abyste to využili eh, a pozitivně a abyste Eh, v podstatě eh, pracovali na takovém tom usmíření všech občanů v Evropě a v oblasti bezpečnosti, obrany, v oblasti migrace, v oblasti partnerství s Afrikou, protože tolik, nebo Zelená Evropa je tolik témat, která eh, jsou pozitivní a které třeba obrátit tady v pozitivní agendu. Takže je třeba, abychom toto využili a abychom mm, pozitivní agendu využili jako příležitost pro vaše regiony i celé i vaše země. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Barnier. Pour... Děkuji, pane Barniere, za tuto prezentaci eh, mm, za velice stručnou a kompletní prezentaci tohoto dokumentu, který určitě vstoupí do historie EU. A když uvidíme, z jakého titulu, ještě to je otázka. Je to velice vážný okamžik, ale to, co jsme slyšeli od vás, tak to, bylo, to byl signál do budoucna. To, co jste řekl, to již vzbudilo velký zájem zde v sále, kde asi desítka členů se zapsala na seznam. Vzbuzuje to velký zájem. Takže teď chci apelovat na všechny, aby byli struční, znáte řečnickou dobu a vy jste mě zvolili proto, abych eh, eh, zajistil její respekt, což udělám. Takže mám takový návrh. Hned jděte k věci. Já jsem již poděkoval panu Barnierovi za to, co udělal. Já myslím, že to je práce, která si zaslouží náš obdiv, ale pokud každý eh, bude to opakovat, eh, tak si myslím, že to nebude mít pro pána Barniera žádnou přidanou hodnotu a určitě už ne eh, pro ostatní, protože tím bude menší příležitost se vyjadřovat k věci. Toto máme aktuální debatu, tak jsme to navrhla, navrhli a proto nyní teď dám slovo kolegovi, který navrhl tuto debatu. Birgit Ony. Vážený pane Barniere, velice vám děkuji za vaše vystoupení. Děkuji vám také za to, že váš vyjednávací tým vždy kvalitně informoval výbor regionu o průběhu vyjednávání a děkuji vám také za odvedenou herkulovskou práci. Je to, že Spojené království opouští EU, nás všechny velmi tíží. Ukázala se vaše strategie jako správná a nemající alternativu. Nedoufám v to, že lze zvrátit Brexit. Je to fakt, ať se nám to líbí nebo ne. 25. listopadu to eh, schválené Eh, dohoda šéfy státu a vlád musí být uskutečněna tak, aby od 30. března 2019 nenastávaly chaotické situace. Všichni potřebujeme přechodné období, aby se budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím mohly stanovit na trvalé bázi. Dolní Sasko má specifické historické vazby ke Spojenému království při děčíme Britům i za založení naší spolkové země v roce 1940. Žije a pracuje u nás mnoho Britů. Spojené království je pro nás důležitý obchodní partner, zvláště v oblasti automobilového eh, průmyslu a zemědělských produktů. Brexit je pro nás tedy velmi hořkou pilulkou. Ale jsme Připravovali jsme se dolnosovské podniky, například začaly přeorganizovat eh, toky zboží. V roce 2016 bylo Spojené království druhým nejdůležitějším obchodním partnerem, e, nyní už je na třetím místě. Naše zemská vláda již mnoho měsíců informuje občany o procesu a dopadech Brexitu. E, Pořádali jsme kulatý stůl aktérů a také každodenně informujeme na internetu o aktuálním stavu Brexitu. Legislativně Eh, už příští týden bude parlament schvalovat eh, příslušnou legislativu o Brexitu, což nám dává právní jistotu u toho regulovaného Brexitu. Ale jsme připraveni i na variantu no deal. Tak jako spolková vláda i my máme plány, abychom co nejrychleji učinili nezbytná opatření, která by odvrátila eh, příliš těžký dopad na podnikatele i občany. Děkuji, že jste hovořili o rybolovu, protože Brexitem jsou dotčeni naši rybáři na moři, protože eh, jim hrozí to, že eh, přijdou o svá lovná území. To EU nesmí dopustit a je třeba se do 1. června 2020 o přístupových právech dohodnout. To je důležité pro všechny regiony, které hraničí se Severním mořem. Eh, vyzývám komisi, aby zde neustupovala a vím, pane Barnier, že nás zde podporujete, kolegyně, kolegové. Brexit změní celou Evropu. Proto je důležité, abychom nedali šanc eh, důvěru občanů eh, v EU a její hodnoty naopak je posilovali a rozšiřovali. Děkuji. Děkuji, není Michael Murphy. Uh, Děkuji, pane Bez ohledu na uh, významné výzvy, které uh, před námi leží, vítám návrh dohody o odstoupení, který obsahuje kompromisy na obou stranách. Z, nebo na všech stranách. Z irského pohledu to chrání velkopáteční dohodu ve všech složkách, zaručuje, že v Irsku nebude žádná tvrdá hranice za, za žádných okolností Návrh protokolu eh, zcela jasně eh, konstatuje, že eh, v něm není nic obsaženo, co by ohložovalo ústavní postavení Severního Irska a nic, co by jakkoliv se dotýkalo velkopáteční dohody. Ratifikace návrhu dohody představuje to nejlepší a realisticky vlastně řečeno jedinou možnost k zajištění řádného opuštění eh, v Velké Británie, Evropské unie Velkou Británii. Eh, my se musíme eh, připravovat, Británie odchází, bude změna, neznáme rozsah této změny, je velice podstatné, aby naše města a, regiony byly připraveny na tuto změny, aby naši občané a, naši, naše podniky na to byly připraveny a, je třeba se tedy na to připravit a i nadále se na to připravovat. Eh, výbor regionu musí eh, zůstat středovodem tohoto eh, průběžného dialogu o Brexitu a ještě závěrem bych podpořil naše britské kolegy a vyzval k těsné spolupráci po Brexitu mezi námi a našimi v britskými v orgány. Děkuji, Albert Bor, náš další. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že Británie se eh, blíží ústavnímu chaosu eh, příštího, eh, příští týden, je pravděpodobné, že parlament odmítne dohodu o Brexitu, budou všeobecné volby nebo další referendum, ale britský parlament akorát řekl, že nesmí být Brexit bez dohody. Aby se v Británii dohodili tyto věci, tak se ptám, jestli Evropská 27 zváží prodloužení platnosti článku 50 po 29. březnu, nebo naopak doporučí Británie, aby stáhla článek 50, jak soudní dvůr doporučil, že je možné. Já jsem tady jako občan Birminghamu já jsem si jistý, eh, že eh, my nadále budeme chtít přispívat k evropskému projektu. U nás na radě určitě chceme eh, pokračovat v společných kontaktech s městy a kraji po celé Evropě. Děkuji a teď Karl von Langeren. Děkuji vám. Já eh, chci, eh, my tady všichni litujeme Brexitu a myslím si, že všichni eh, tady prohrajeme, všichni o něco přijdeme a vyvolává to velkou nejistotu. Tu tady vidíme kolem sebe. A samozřejmě je jasné, že se na to musíme připravovat. Obchodní banka Handelsbanken už dělá přípravy na odstoupení e, Velké Británie z Evropské unie. Měli jsme velkou spolupráci se Spojeným královstvím, e, vzájemnou e, výměnu zboží a teď se pokoušíme o nové oblasti obchodu a vlastně řešíme to, že teď budeme muset vyplňovat celní prohlášení. Rybolov to je další důležitá oblast spolupráce, o tom už se tady také hovořilo. A potom eh, samozřejmě dobrá spolupráce eh, u vysokých škol. My máme spolupráci s eh, univerzitou v Londýně a v Edinburghu. Nevíme, jak dál. Vztahy se třetími zeměmi, to je samozřejmě důležité pro Velkou Británii i pro nás, abychom mohli pokračovat s našimi vztahy. Děkuji, European Command. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěl vyjádřit za EKR eh, úctu a eh, ocenění skvělé práce pana Barniera a jeho vyjednávacího týmu. Na tohle nemohu jinak. A chtěl jsem uvést něco, co je pro nás velice důležité a souvisí to s ambiciozní spoluprácí, o které jste hovořil ve svém úvodním prohlášení, pokud jde o obce, regiony i univerzity Ehm, nás eh, velice eh, zajímá, jak vidíte eh, tuto spolupráci. Dokážete si představit, jak by to mělo vypadat do budoucna, prosím. A, a vzhledem k tomu, že chci, chci se zeptat, jestli i vy budete chtít pokračovat ve své práci po Brexitu. Děkuji, teď Karl van Loo. Děkuji, pane předsedo dobré eh, dohody eh, činí dobré přátelé. To ví eh, všichni. Vy jako vyjednavač říkáte, že tvrdý Brexit pravděpodobně bude následovat bez tvrdé dohody pro Vlámsko, pro můj region. Je tady potenciální ztráta 2,6 hrubého národního produktu a také se tady hovoří o 40 tisíc pracovních míst. Tady, tady máme spoustu Britů, kteří tady žijí, ale 35 tisíc e, našich krajenů žije v e, Velké Británii a nesmíme podceňovat dopady na ně. Já bych chtěl e, udělat tři doporučení. Evropské státy musí pomoci s přípravou na Eh, další eh, věci. Za prvé je tady větší eh, flexibilita ohledně státní pomoci. I státy a regiony si musí zajišťovat své hospodářské zájmy. Je třeba mít také makroregionální strategii pro Severní moře. Vy jste tady hovořil o souvislosti s rybolovem. A za třetí, a jsou tady pobřežní přístavní regiony. V Lámsku je malý region, ale má důležité přístavy v našem regionu. A závěrem počítejme také s těmi různými e, e, senzitivními e, oblastmi, které existují mezi jednotlivými ženskými státy a regiony. Děkuji. A teď kolegyně Barbara Eibinger. Vážený pane Barnier. já jsem předsedkyně Automotive Intergroup. Více než 13 milionů osob působí v automobilovém průmyslu v Evropě a právě automobilové eh, regiony trpí dopady Brexitu. Ukážu to na příkladu Štyrska. Pro Štyrska je Spojené království čtvrtý největší vývozní trh a pro celé Rakousko je ale Británie až na devátém místě. Automotivní regiony mají propojené eh, obchodní a dodavatelské řetězce a se podíváme například na Muzvip Mini, tak eh, je produkán v Oxfordu, ale 70% všech komponent eh, je dodáváno z Evropy. A 1100 nákladních automobilů jede eh, přes průliv La Manche směrem do Británie jenom v tomto odvětví a 2,3 milionů vozů bylo exportováno v roce 2017 do Spojeného království. Takže dopad Brexitu na automotivní regiony bude opravdu velice významný a žádám vás, pane Barniere, abyste to zohledňoval. Děkuji a nyní Petr Kaiser. Vážený pane předsedo, Brexit, jak už řekla předřečnice, znamená velkou výzvu dopadne na regiony a obce různou měrou. Bylo by dobré, aby nyní i Evropská komise promyslela to, že víceletý finanční rámec, zvláště jeho regionálně politické cíle, je jedna z mála možností, jak eh, ten, eh, ty kroky, které určitě nastanou, eh, jak jim čelit a blahopřeji k té dohodě o vystoupení, že byla dojednána, ale dokud nebude ratifikována, tak není ničím fixním. Jaké jsou perspektivy a strategie, jaké máte vy, jaké má komise pro případ, že tato dohoda selže? nebude přijata, protože jenom když budou jednotně národní státy a členské státy vystupovat, můžeme situaci čelit. Takže otázka zní, co se stane eh, s tím takzvaným ambiciozním partnerstvím v této souvislosti. Měli bychom se poučit jako Evropa jako celek. Byly to čistě národně státní zájmy a taktiky, které vedly k tomu, že v podstatě celá Evropa, říkám to otevřeně, tím bude negativně postižena. Děkuji. Děkuji. A nyní François de Coster. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě chci vyjádřit také naději. Já jsem místo předseda Evropského svazu eh, rybářských organizací a děkujeme, pane Barnier, za to, že věnujete pozornost odvětví rybolovu. Dospěli jsme do významného bodu evropských dějin a během měsíců vyjednávání jste našel způsob, jak vlastně nastolit jednotu EU. Šlo o to prodloužit a dialog a nastolit transparentnost eh, mezi 27 a ostatními institucemi. Členové Evropské unie už na tom nejsou tak jako dříve. Posunulo se to a musíme postupovat téma za tématem, politiku za politikou, poukazovat na to, co tady Brexit skutečně znamená, aby ti, kteří zůstanou v EU, skutečně věděli, co je čeká. Budoucí vztahy by měly být kvalitní a dobré, potřebujeme to pro Evropany, potřebujeme je pro regiony, které hraničí se Spojeným královstvím a potřebujeme to i pro Brity samotné protože já necítím nějakým způsobem hněv vůči Britům, ale pocituji hněv vůči těm, kteří tak nezodpovědným způsobem vlastně nás vedli k Brexitu. Děkuji. Dear Mr. Barnier, uh, I would like... Pane Barniere, já bych chtěl vystoupit eh, jménem Slovenska a jsem velice znepokojen děním v mé zemi. Dnes eh, se vedla velice relevantní diskuse. Některé ty síly, které vedly k tomu, o čem dnes diskutujeme, kdy ty protievropské síly posilují, bohužel i v mé zemi, eh, zvyšuje se extremismus, eh, v slovenském parlamentu je jakási nacistická strana a vládní retorika bývá někdy proruská v naší zemi a zavírám eh, oči vůči eh, agresi eh, Ruska provedené vůči našemu přímému sousedovi Ukrajině, bez toho, abychom zvážili, jaký to může mít dopad na naši zemi a další země EU. Jsem rozhodně znepokojen a rád bych nalezl řešení. Dnes rozhodujeme o budoucnosti Slovenska v EU a já jakožto zastupitel svého regionu se chci vás zeptat, co my jakožto regionální a měš, e, politikové obecní můžeme udělat pro to, aby naše země byly opět blíže v Evropě. Děkuji a nyní Antony Buchanan. Thank you, Mr. President, Mr. Barnier. Pane předsedo, pane Barnier, naše organizace Kosla se stará o to, aby Eh, vyjednavači EU a Spojeného království zohlednili i skotskou eh, perspektivu. Skotsko podporilo setrvání v EU a považuje to za nejlepší možnost pro prosperitu Skotska. Minulý týden jsme se rozhodli o to eh, podpořit návrh týkající se vyjádření lidu, kde by byla možnost i zůstat v Evropské unii zastavení článku 50 eh, do té doby, než bude znám výsledek takovéhoto referenda. Potřebujeme vědět vaši informaci, zda by se toto v Bruselu podpořilo, bude-li to třeba. Máme tedy eh, společný orgán EU a Spojené království po březnu a jsou tam eh, zástupci napříč politickými stranami jde o udržení dialogu a spolupráce regionálních aktérů Spojeného království i EU, to je zásadní. A vůči kolegům ve eh, výboru regionu apeluji na vás, šlo by vytvořit společný výbor, který eh, přinese Brexit, protože ten opravdu eh, vlastně zhorší situaci Skotů, kteří většinově chtěli setrvat v EU a budeme vděční za vaši podporu. Děkuji po těch 12 řečnících. Dám příležitost i panu Barnierovi, aby eh, zareagoval na to, co vyslechl. Ano, pane předsedo, děkuji. Děkuji všem za důvěru a za příspěvky, tedy velice stručně teď. Mm, paní Birgit je před chvílí mluvila o přípravě mm, v automobilovém sektoru mm, paní Anginemil, mm, které děkuji. Máme, eh, my jako Evropská komise, my jsme, tedy generální sekretariát, zveřejnili 70 eh, takových noticek, které jsou veřejné pro jednotlivé sektory a to by měly podniky použít, aby pochopili, o co jde, jak se mají připravit včetně přípravy na tu alternativu, kterou si nepřejeme, ale pořád je možná, tedy no deal, bez dohody. A já chci, aby podniky, kraje, obce ve spolupráci s vládami, tak aby využili ten čas, který máme do konce března a aby urychlili tuto přípravu. Mm, to bude vždycky lepší, tedy se připravit Eh, připravit se. A mm, pan Kanfen a pan Peter Kaiser hovořili také o eh, tom, že je třeba pomáhat eh, krajům v této přípravě. Já jsem navštívil Brugy. První moje návštěva ve Flandrách byly Brugy a viděl jsem, jaký potenciální dopad to může mít, takový Brexit na kontinuitu vztahů, vývozních vztahů, dovozních vztahů, eh, i, dovozních vývozních vztahů přes velké přístavy. Abychom vyhodnotili dopad, tak Jirsko, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, no i francouzské regiony některé, tak zde je třeba, abychom eh, pochopili povahu příštích vztahů a tady ještě v, tom, v té deklaraci, to si přečtete, tak tam se říká, že se bere, berou na, do úvahy body k naší konvergence podle našich principů, které, o kterých nelze vyjednávat, tedy integrita jednotného trhu, nedělitelnost čtyř svobod a aut, de, <clears throat> rozhodovací autonomie EU. O to nelze ustoupit. A potom tam i Británie má své červené linie. A my jako Donald Tusk, Evropská rada vždycky říkali, že pokud po Brexitu během vyjednávání, které bude trvat dva roky, možná více, tedy Britové mm, také budou vyvíjet, rozvíjet ty svoje požadavky, tak my se budeme adaptovat tomu vývoji. A mm, e, to prohlášení hovoří o Free Trade Agreement, Free Trade Area. To bude základ A může to být i více, pokud to britská vláda bude chtít. Takže my jsme flexibilní, otevření a je třeba, aby všichni pochopili, že to bude podle našich principů. Mm, já tedy eh, samozřejmě vím, že to bude mít dopad na některé regiony a i eh, zde mm, uvidíme, až uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat, jak intenzivní naše budoucí vztahy budou, jakou cestou se budou ubírat, tak <clears throat> jaký bude skutečně dopad Brexitu, pouze tehdy budeme schopni vyhodnotit, jaké nástroje použít, jak eh, rozpočtové nástroje pro regiony. A paní Landengren hovořila o univerzitách. Ano, budeme používat tedy mm, i nástroje, které nám umožní spolupracovat s určitými třetími zeměmi, jako třeba s Norskem, s Izraelem nebo se Švýcarskem nyní, včetně programu Erasmus, který se zmínila. A také bych chtěl <clears throat> panu Fandenborkovi říci, že chápu, že pan Bukanan o tom hovořil, hovořil o článku 50, Já vám naslouchám, pane předsedo, ale jakožto vyjednavač nemohu eh, jak si eh, mm, mm, stranit, nebo eh, já jsem nestraný, já nemohu se vyjadřovat k tomu. Já vyslechnu všechny, včetně pana Faráže, mm, který to byl velice stimulující dialog s ním ale nemohu eh, se postavit na tu či onu stranu. Stranu všichni vědí, za jakých podmínek článek 50 byl použit, aktivován mm, Spojeným královstvím a já nemohu tedy v podstatě předjímat a říkat, co se stane. To bude záviset na hlasování britského parlamentu. A teď s jistotou nebo klidně mohu říci, že po Mm, té, tedy, takže mohu říci teď, že ta dohoda, kterou máme na stole, o tady vystoupení a o budoucích vztazích, tak podle našeho soudu to jsou jediné možné režimy, jak zorganizovat vystoupení. A panu Jakmanovi musím říci, že v této dohodě, v tom prohlášení, tam jsou nastaveny určité parametry pro tento ambiciozní vztah ve všech oblastech. Nikdy, dámy a pánové, pokud uděláme vše, co se tam popisuje v tom politickém prohlášení, tak nikdy žádnou jinou třetí zemí jsme neměli tolik oblastí spolupráce. O to tady jde a to musíme udělat. A mm, ještě panu Bukanerovi chci říct, já se nechci vyjadřovat k otázce Skotska. To je otázka interní britské debaty. A já vyjednávám se stávající vládou Spojené království podle toho, co ona, ta stávající vláda, nám říká. Říká nám to již dva roky. Říká nám, opouštíme EU, opouštíme jednotný trh, opouštíme celní unii. Dobře, no, my toho litujeme. Ano, ale podle našich principů s tím musíme pracovat. Pan Peter Kaiser, François Recoster před chvíli a další hovořili o lekcích z Brexitu. Já nebudu dlouze to protahovat, já mám na starosti důsledky Brexitu vaším jménem. Ale já jsem taky politik a vždycky jsem byl politikem, vždycky mě volili občané a já doporučuji, abychom nesměšovali důsledky s lekcemi. Pokud jde o ponaučení, tak, nebo lekce, nesmíme to směšovat s s, mm, mm, jaksi s lidovým hlasováním, eh, které v podstatě mm, bylo i takovým způsobem, jak lidé vyjadřovali eh, to, že se cítí osamoceni, že nejsou chráněni, pocit určitých zklamání a my víme, že na to musíme reagovat a musíme přinášet odpovědi lidem, ať na úrovni národní, regionální či lokálně, abychom se vyhnuli populismu, protože jinak na to bude reagovat populismus. To jenom chci říct si k tomu, až bych doplnil, pane předseda, bych reagoval na pána Brežura, já vždycky jsem si myslel a myslím si stále, budu si myslet, že v této Evropské unii každá země, každé území, každý občan má svou přidanou hodnotu. To patří pro všechny země. Každá země má přidanou hodnotu tomto společenství, které jsme vytvořili. Děkuji a nyní budeme pokračovat s druhým kolem. Ano, Mark Špajš, náš kolega. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo. Když Velká Británie v roce 1957 řekla poprvé ne Evropě, tak to trvalo přesně čtyři roky, než se opět pokusili říci ano. Já jsem zástupce Severního Porejní Westfalska, což je spolková země, která podobně jako Dolní Sasko by neexistovala vůbec bez, bez Británie. Jsem naplněn takovou středně dobní, dobou naději, ale aby Británie mohla říct si časem zase ano Evropě, tak musíme udržovat tuto myšlenku Evropě živou. A i se Spojeném království. A zde je důležité role regionů, partnerství měst, škol, občanské společnosti i vědců. Brexit by pro nás tedy neměl být podnětem polevovat v tomto úsilí, ale naopak je toto úsilí ještě zintenzivnit. Mám už jenom několik vteřin, tak mi dovolte, abych panu Barnierovi přece jenom poděkoval za jeho skvělé vyjednávání. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Antony. Já zastupuji eh, Velské národní shromáždění, Velšský parlament a, a eh, já jsem ještě neměl čas vyjádřit, jak vnímám tu krizi, do které se dostáváme a důsledky Brexitu pro eh, velšský lid. My akorát víme, že odchod z Evropské unie bude mít škodlivé dlouhodobé následky, ale ať už dojde k čemukoliv, my ve Walesu chceme i nadále vést vztah s E, i jako velšské shromáždění s Evropskou unii. A máme takovou povinnost, protože e, máme celou generaci mladých lidí, e, kteří přicházejí a kteří se budou považovat za mladé velšské Evropany do budoucna. A Doufáme, že v některé fázi v budoucnosti budou tady sedět na tomto plenárním zasedání a také v Evropském parlamentu. Jaké kroky eh, můžeme přijmout, abychom umožnili eh, parlamenty s přenesenými pravomocemi, jako je Velký parlament, aby mohli mít vztahy i nadále s Evropskou unii? Eh, jak bude moci mít Wales produktivní vztahy sám o sobě v světě po Brexitu? A byl, jaké by bylo možné přidružené členství mezi Walesem a EU? tak aby eh, ta partnerství a ta přátelství, která jsme vybudovali, eh, mohla trvat i nadále, protože trvat musí. Děkuji a nyní eh, dostává slovo Gamara Wiskavajo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ze Španělska, z vinařského regionu a jak říkal pan Barnier, <clears throat> my se vydáváme eh, cestou směrem k nejistotě. Naše eh, města a regiony eh, velice silně závisejí na jednom produktu a sice na našem víně s chráněným označením původu. A my budeme chtít i dále zaručovat ochranu našeho eh, označení původu pro, tento, eh, pro tyto produkty. A jde o to, aby také standardní britské eh, produkty musely splňovat takovéto požadavky, když budou dováženy do Evropy. Nám je velice líto, že Británie odpouští Unii a Španělsko se stává a stává se z ní Španělsko se stává eh, evropskou zemí s dalším obchodním územím eh, na svém území, eh, tedy s Gibraltarem, je takový historický anachronismus, ale je třeba něco udělat se situací ve Španělů, kteří jezdí do Španělska nebo do Gibraltaru pracovat každý den. Als burgemeester en bestuurder. Já Sam, starost Grosla, mm, zastupitel mm, Rotterdamu s největším přístavem Evropy a připravujeme se na Brexit s tím, že se připravujeme na nejhorší, doufáme v nejlepší a usilujeme o to, abychom využili ty negativní i pozitivní prvky. Cíleně informujeme občany i podnikatele a vytvoříme Brexitový hub, eh, mimo jiné pro eh, lodě, které mm, plují do Spojené království. Potom děláme takzvaný Brexit Impact Scan eh, pro všechny eh, města a regiony, kde eh, analyzujeme lokální dopady Brexitu. Jde o to zvýšit povědomí o dopadech Brexitu. Ale mám i několik obav, které, o které se chci podělit. Brexit Hub v oblasti Hook van Holland by mohlo znamenat i zlepšení infrastruktury, protože to má dopady pro terminály, Eh, různých eh, trajektů. Eh, potřebujeme evropské peníze na to, abychom se na to rychle připravili. A zdá se, že podnikatelská sféra navzdory výzvám je ještě nedostatečně připravená. A region Rotterdam je zásadní region pro import a export do Spojeného království a jde o to, aby se zde nespomalilo eh, tyto toky a Británie zde musí ještě podniknout své kroky. Děkuji, má slovo pan Jejvůb. Eh, Pane předsedo, výměna vědění a mobility mladých lidí, to je jeden z největších úspěchů sjednocování Evropy. To ukazuje také to, jak známý je program Erasmus a rámcové programy pro vědu a výzkum. Znamená to vzájemnou otevřenost, spolupráci, společné učení. Spojené království v oblasti vědy a výzkumu je centrálním partnerem pro EU, ale i pro moje město Berlín a to velice specifickým způsobem. Při vypracovávání budoucí spolupráce je důležité, abychom zde nalezli důležitou rovnováhu mezi tím principem nevybírat si třešničky na dortu a potřebnou otevřeností, která je důležitá pro vědu a výzkum. Po dlouhém rozdělení Berlína a kontinentu eh, kooperace mezi východem a západem učinila z Berlín eh, úspěšné město a to také ukazuje úspěch evropské spolupráce. Úplné vyloučení Spojeného království z eh, evropské rodiny vědy a výzkumu by byla v rozparu s dosavadními úspěchy. Vyhroceně řečeno by se dalo říci, že v oblasti eh, výměny myšlenek a vědy nepotřebujeme Europe First, která by někoho vyčlenila, ale eh, něco, co přispěje společně k úspěchu Evropy. Děkuji a nyní Kate Finney. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Barniere, já jsem nejmladší členkou irské delegace a vyrůstala jsem v Irsku, kde jsem zažila většinu života mír a chci vám poděkovat za to, jak se držíte významu velkopáteční dohody od začátku vyjednávacího procesu a za uznání, které jste vyjádřil Eh, tomu, že jste zohlednil ten strašný dopad tvrdé hranice na ostrově, které já nazývám do, svým domovem. A je důležité, aby tedy to hlasování v parlamentu zohlednilo tento cíl. Usnesení bylo odsouhlaseno eh, jednomyslně eh, v květnu na tomto výboru a vyzvali jsme ke vzniku stabilizačního fondu Eh, který by pomáhal těm regionům, kde budou ty nejtvrdší dopady eh, eh, Brexitu. A já opakuji tuto výzvu a prosím vám, abyste využil i své funkce k vytvoření tohoto fondu, kde je to možné. Děkuji a nyní má slovo paní Anet Tabara. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zastupitelka Hamburku to je největší průmyslové město eh, v Německu, máme třetí největší přístav a tradičně máme velice úzké hospodářské i společenské vazby se Spojeným královstvím, takže Brexit bude mít své dopady i na nás, jenom nevíme, jak budou silné. Už v létě jsme vytvořili koordinační skupinu, kterou vedu já. Všechny odborné složky se zde pravidelně setkávají, také s eh, zástupci hospodářské sféry, veterinářů, celníků a vědců. Vytvořili jsme webové stránky, kde informujeme občany i hospodářskou sféru pravidelně o Brexitu a, a to je možná nejdůležitější, máme připravenou v šuplíku legislativu, přechodnou legislativu pro případ, že možná tady ta dohoda o vystoupení bude přijata, ale také opatření v případě e, neregulovaného Brexitu. Co je podle mého názoru nezbytně nutné, je to, aby všechny úrovně úroveň komise národních států, ale i komunální úrovni šly jednotnou cestou, protože to normativní nastavení v legislativách musí jít jedním směrem, musí být shodné. Těší mne tedy, že byl zahájen tento dialog a děkuji panu Barnierovi za skvěle odvedenou práci. Děkuji. A nyní Nikola Droboslavič. Les absents ont tort. Le prochain, c'est notre... Není tady. Tak Bazilo Horta. Presidente, muito obrigado, Sr. Michel Barnier. profunda incerteza quanto às relações entre a União Europeia e Děkuji, pane za to, že jste mezi nás přišel. Je tady velká nejistota mezi, ve vztazích mezi Británií a, Velkou, a, a Evropskou unii. A, a tu teď rozpříví akorát hlasování 11. prosince ve Westminsteru. Doufáme v pozitivní výsledek, ale bohužel zdá se, že jsou tady důvody pro pesimismus a doufám, my jsme doufali, že tady bude otevřená a ambiciozní eh, otevřený a ambiciozní budoucí vztah. Protože eh, my eh, i nadále chceme zůstat velice eh, blízcí k vzhledem k Británii je to velice důležitý exportní trh, eh, takže krátkodobě určitě budeme eh, svědky 5% eh, poklesu, pokud jde o vývoz a dlouhodobě ještě většího poklesu. U nás v obci v, v okrsku Sintra bude pokles, pokud jde o služby kvůli pokles v oblasti služeb kvůli zmenšenému cestovnímu ruchu od eh, března 2019 do konce eh, přechodového období určitě eh, bude trochu jasněji, ale doufáme, že to, co bude v té dohodě o odstoupení, bude také vhodné pro nás, abychom mohli zachovat váš řečník byl přerušen, kolega Arnold Hač. Pane Barniere, eh, jako politik ze Severního Irska, mm, místní politik, eh, který eh, zažil léta na terorismu Irské republikánské armády v Irsku, jí říkám, že je velice nebezpečné vytvořit v <clears throat> hranici mezi Severním Irskem a Irskem. Lidé jsou pokořeni touto mm, dohodou o vytvoření e, nové hranice. Celá ta dohoda o odstoupení e, obsahuje nějaký spojený e, výbor, který je proti Velké Británii. Proč byl odkaz na severoirské schromáždění vymazán odsud? Severní Irsko bylo zbaveno svého hlasovacího práva. Nejhorší je ta dohoda o takzvané pojistce, o backstopu. To je taková past tím se vlastně eh, Severní Irsko eh, eh, zaváže věčně dodržovat evropské předpisy, dokud nás Evropská unie nepřepustí. My jsme potom v okovech a doufám, že toto nikdy neprojde, protože je v nejlepším zájmu všech stran, aby to bylo vyřešeno. Přátelský pane Barniere, prosím, chápejte ty citlivé věci, které existují pro, kvůli tomu, že by severoirští občané mohli být od Eh, dělení od zbytku. Děkuji, Enda Stensen. Děkuji, já žiji v hrbství na irské hranici. Já a můj krajan se velice obáváme eh, Brexitu a důsledku, které to pro nás bude mít. Někdy si kladu otázku, jestli eh, tohle, um, jestli lidé, kteří o tom vyjednávají, eh, jsou opravdu naši spojenci, eh, jestli vědí, jaké to bude mít dopady na náš každodenní život. Já vím, eh, že se nemůžeme vrátit k tvrdé hranici nebo k násilné minulosti, proto potřebujeme nějaký takový backstop, takovou pojistku a za to vám děkuji. Pro mě jako pro zemědělce eh, to bude mít velice škodlivý efekt. Eh, bude to ovlivňovat eh, schopnost prodávat i kupovat kvalitní potraviny. Jako otec a rodič nechápu, jak lidský lid, britský lid může si nechat vzít možnost pro své mladé vzdělávat se po celé Evropské unii. A jako volený zástupce se děsím, co Brexit udělá s našimi obcemi, my eh, eh, jsme eh, strávili dlouhá léta a hojení z minulosti a teď se to může všechno otevřít. Tohle nejde o nás, tohle jde o tady jde o každodenní dopady na každodenního člověka. Jako Air musím říct, pane Barniere, děkuji vám za vaši práci, prosím, pokračujte. Potřebujeme jít vpřed a vůbec nepotřebujeme žádný Brexit. Čas vypršel, nyní má slovo pan Pascal Mangel. Děkuji, pane předsedo, pane Barniere. Nejprve chci uvítat eh, vaši angažovanost na této kriticky důležité cestě, mm, protože tady jde o to, aby Británie úspěšně mohla zůstat sama a Evropa, aby eh, z této cesty vyšla nedotčená a posílenější. Takže stejně jako řada Mm, z nás, tak já také mám starost o náš region. My produkujeme víno, oni milují šampaň a jsou plním, prvním dovozcem, takže prvním spotřebitelem, konsumentem bych dokonce řekl snad. Takže pane Barniere, může nás ujistit a říci Britům, že nadále budou moci oslavovat šťastné okamžiky eh, se šampaňským a mm, můžete říci nebo ujistit naše producenty, vinaře, že budou moci nadále dovážet do Spojeného království. Dobře, dobrá otázka. A nyní pan Erik Flywold. Ja, tak for ordet, tak for et stort stykke arbejde. Děkuji. Děkuji za skvělou odvedenou práci, pane Barniere. Dovolte mi poděkovat za vaše úsilí. Já jsem starosta menšího města a chci říci, že náš přístav, vlastně na něm jsme úplně závislí a také v zájmu dánských rybářů. Nás zajímá, jak to celé bude pokračovat, protože z tohoto hlediska je pro nás důležité, aby ta dohoda byla kvalitní. A potřebujeme tedy i náležité zohlednění v budoucí dohodě a doufám, že se budete držet tohoto směru i v další činnosti, protože obce ležící u Severního moře jsou závislé na tom, že budou mít nadále přístup do britských vod, tak jak je mají dosud a myslím si, že by bylo možné se tedy držet tohoto propojení rybářské a obchodní dohody na jednotném trhu, jako máme dosud a doufám, že se to podaří. Děkuji, David Simons. Thank you, Mr. President. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem pro evropský konzervativec, jsem vstoupil jsem do strany do Maastrichtské smlouvy a jsem znepokojen současným vývojem, ale mám takovou specifickou otázku. Zmenš- zmínění lokálních a regionálních vlád to není v tom té dohodě a politické deklaraci. Přestože zde se hovoří o parlamentní, ministerské, oficiální úrovni a úrovni občanské společnosti. Ehm, to uspořádání řeší řadu praktických záležitostí, už na to eh, bylo upozorněno při úvodu. Můžete nám eh, potvrdit, že nadále se budete zasazovat i o zapojení eh, lokální britské úrovně spolupráce s protěžky ve výboru regionu a dalších evropských institucí? Děkuji. Děkuji a nyní dám možnost panu Barnierovi, aby opět zareagoval. Merci. Ano, děkuji. Děkuji všem, kteří si vzali slovo jak eh, Antony hovořil o těch ekonomických a lidských vztazích, eh, poutech. Samozřejmě my všichni litujeme, ale respektujeme toto rozhodnutí. A mm, já to jsem řekl sám v úvodu přece. Spojené království tady zůstane naším, zůstane naším přítelem, sousedem, spojencem a partnerem. Tady jde jenom o to zachovat, uchovat si to přátelství a jinak skonsolidovat v jiné právní podobě eh, ekonomické partnerství a, a bezpečnostní alianci, protože Spojené království již nechce být v EU. A tudíž já budu pracovat eh, tak, jak si to budete všichni přát, budeme si všichni přát na tom, aby to přátelství bylo ambiciozní. A mm, stejně jako panu Bukanarovi, tak já nemohu vstupovat do interních britských diskuzí vztahy se s Walesem, s Walesem nebo se Skotskem. Já jsem s těmi jejich ministry jednal, ale nemohu vstupovat do interních politických diskuzí. My vyjednáváme pouze s jednou vládou z Londýna. A pane Antony, stejně jako pan Simons před chvílí, vy jste mluvil o otázce o roli a dialogu s regiony. Připomínám, že politická deklarace mm, hovoří o strukturovaném dialogu na úrovni ministrů, parlamentů a na technické úrovni. Ten strukturovaný dialog samozřejmě může se týkat otázek společného zájmu a regionálního zájmu, včetně toho. A já opakuji, tematické dialogy, tak také tam budou probíhat dialogy i z vaší iniciativy mezi tedy evropskými regiony a britskými regiony v rámci budoucí spolupráce. To je vše, co k tomu mohu říct, abych vás ujistil, že vy i nadále budete mít svoji roli a my vás budeme naslouchat. My vám budeme naslouchat v komisi. Pan Finvol hovořil o návštěvě kterou jsem, na kterou jsem nezapomněl. Já budu pořád říkat, ano, je třeba nalézt vyváženou dohodu, která asi nebude stejná jako teď, protože eh, Britové opouští rybolovnou politiku, takže <clears throat> samozřejmě jde o teď ten přístup našich rybářů do britských vod a eh, na přístup britských zpracovaných výrobků na naše trhy. Proto jsem říkal, že tato dohoda o rybolovu musí zapadat do globálnějších vztahu. No, pan Pascal Manšel, stejně jako paní Kamara, ano, vy jste hovořili o geografických označeních. Já jsem byl ministrem zemědělství hm, doma ve vlasti, kde máme hodně chráněných eh, označení, nejenom šampaňské a sprity. Hm, Ta dohoda umožní skonsolidovat, hm, trvale skonsolidovat, tak dlouho budeme chtít ochránit všech na práva duševního vlastnictví, napojená na těch tři tisíce geografických označení, zeměpisných označení. Doufám, že budete moci dále vyvážet šampaňské do Spojeného království a my budeme dovážet skotskou whisky druhým směrem. To jsou takové dva příklady. Paní kamará, ano, chci připomenout, abychom mohli eh, konzumovat, eh, spotřebovávat eh, výrobky na našem trhu, tak ty, normy, ty výrobky dovážené ze třetích zemí, tak musí respektovat naše sanitární normy, tyto výrobky ze třetích zemí, včetně té britského trhu. Takže to je garance. Pokud je o Gibraltar, tady 27 se dohodlo jednomyslně, že veškeré budoucí vztahy se Spojeným královstvím eh, a Gibraltarem tak musí dostat předběžný, předběžný souhlas španělské vlády Rotterdam, Hamburg, jak jsme slyšeli, vy se připravujete. Já jsem v Nizozemsku navštívil celní zprávu, která se připravuje teď 700 nových celních stanovišť ve Francii, mil, asi tisíc, v Belgii taky. No, protože to nebude business as usual, budou tady kontroly. Když bude smlouva o volném obchodě z nulové kvóty, nulová cla, ale třeba kdyby si Britové přáli celou unii, unii, tak ale oni si ji nepřejí, takže pokud nebude celní unie, tak budou kontroly ty výrobky se budou kontrolovat, zda splňují evropské předpisy. Takže na ty kontroly se musíme připravit a každý sektor, každý podnik se musí připravit. A já vám děkuji za to, co děláte ve vašich nejvíce exponovaných regionech, které jsou nejvíce blízko Spojenému království. A tam je třeba, aby se podniky připravili. A každý podnik se musí připravit i podle vlastní eh, toho, jak se exponuje. Takže Hmm. A Jerry Hoop hovoří o programu Erasmus. Hmm. Je třeba pokračovat spolupráci v oblasti eh, vědy, výzkumu, eh, spolupráce univerzit, Erasmus. Já eh, jsem přijal hm, Gustav Rusiho, to je velký francouzský ústav, který hm, zkoumá léky na, mm, dělá výzkum mm, rakoviny. I řada velkých nemocnic dalších také to dělají a spolupracují se nemocnicí z Cambridge. A společně eh, mm, dělají výzkum a oni chtějí pokračovat ve výzkumu, ale přece to je v obecném zájmu spojit cíly. A proto je třeba nalézt jiný finanční a právní rámec než je teď, protože Spojené království se rozhodlo, že již nebude v Unii. Kate Finn. Kate Finney Stinson hovořili o Irsku. No já jsem nezapomněla návštěvu před pár měsíci v severním Irsku a to především v Dunkenen, kde jsem se sešel se skupinou žen. A viděl jsem, paní Finy, přesně to, co jste řekla. O, irská otázka. To nejsou pouze clá, kontroly, hranice, zboží, se týká mužů a žen, kteří již nechtějí, aby opět to tam začalo. Chtějí mír. A mír mm, mm, vznikl díky politické odvaze mužů a žen. Dvě, no, dva laureáti Nobelovy ceny tam máme za to. A ty komunity teď spolupracují na obou stranách hranice. A my EU, my jsme jim pomáhali i, z rozpočtu a musíme pokračovat. Eh, budeme nadále angažování, Ano. A ať budu v jakékoliv funkci, tak se budu angažovat v tom, abychom zachovali všechny tyto dimenze velkopátoční dohody. Panu Hačovi chci říci, já nevím, v čem je to ponížení, já to nechápu. Vy jste se dohodli s britskou vládou, která zastupuje Severní Irsko. A to je dobrá dohoda pro všechny, pro celou ekonomiku, celého ostrova, včetně Severního Jirska tedy. A backstop, který snad kritizujete, no to se nemusí nutně použít. Oni udělají všechno, aby se nepoužil backstopy, ale je to taková pojistka pro zachování mírových podmínek a jenom ještě bych chtěl říct si Basiliovi Ortovi, Hortovi, že budeme vyjednávat o ambiciozní obchodní smlouvě, samozřejmě s tím, že budeme respektovat britské podmínky a naše principy a přechodné období 21 měsíců nebo více, no tak v podstatě to má svůj právní základ, ale pokud chceme přechod, tak to přechodné období, tak musíme mít tu smlouvu. Děkuji. Ano, takže vlastně tím jsme tedy eh, splnili téměř, a, ale máme ještě devět řečníků, takže pan Barně možná s námi ještě zůstane pár minutek, takže hned dáme slovo kolegovi Pliguezolovi. Bien, eh, gracias. El próximo... Děkuji. 26. května mm, mm, E, proběhnou kromě evropských voleb i municipální volby, komunální volby ve Španělsku a tady 200, mm, 400 e, tisíc Britů, kteří bydlí v Británii, tak e, nemají jistotu. Především jde o Mursi například, tam jich žije tři tisíce, ale žijí hlavně na pobřeží všude, takže to nejsou turisti už přece, to jsou naši sousedé, vlastníci realit, uživatele našich služeb, spotřebitele a platí tam i daně. A Eh, takže mm, zde mm, mm, není nám jasné, až bude ratifikována ta smlouva, tak není nám jasné, jak budou moci participovat eh, třeba aktivně při komunálních volbách, eh, buď hm, tedy, anebo dokonce aktivně být kandidáty <clears throat> ve volbách. To nám není jasné, jaká bude situace. V případě, že se nedohodneme, tak bude nějaká bilaterální smlouva se Španělskem a také není jasné, kdy. Takže to je velice nepříjemné. Děkuji. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue Dorine Hodar. Děkuji kolegyně Dorine Hodard. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Barniere, já jsem měla tu skvělou možnost zapojit se do práce eh, výboru regionu v uplynulých letech a opravdu jsem si vážila způsobu, jakým jsme sdíleli informace, jak jsme se navzájem od sebe učili a posilovali se navzájem. A chci se vám všem omluvit za toto strašlivé sebotoškození, které vám vnucujeme, protože to poškodí všechny. A pro všechny to bude ztráta. Za poslední tři roky ve Spojeném království jsme slyšeli neu, velké různé debaty a byli jsme svědky um, velké manipulace z extrémní pravice i levice, různé lži, manipulace a nyní to pokračuje v parlamentu. Já žiji ve městě regionu, které, i když má tisíce vývozců, hlasovalo pro odchod z EU. Nemáme lidi do našich nemocnic a do sociálních zařízení bez lidí z Evropské unie. A jestli je zde cokoliv, co můžete udělat pro to, abyste nám pomohli, aby se zastavil tento postup, aby se mohli lidé vyjádřit a zůstav EU. Prosím vás, udělejte to, protože miliony našich spoluobčanů vám budou vděční. Děkuji nyní Emil Bok. Pane eh, předsedající, pane Barnier, Brexit je eh, oboustranně nevýhodná situace. Samozřejmě nemáme eh, dnes čas na to, abychom se bavili, proč jsme se sem dostali, ale musíme si z toho vzít po naučení už nikdy. Proto se musíme více zaměřovat na konsolidaci Evropské unie se spoda nahoru a nejenom ze zhora dolů. Co to znamená? Více naslouchat hlasu lidu, Eh, místním zprávám, regionu měst a samozřejmě hm, našich občanů. Eh, druhá věc, které, kterou k tomu chci říct, co můžeme udělat teď? Brexit nás čeká. Eh, co tedy můžeme udělat, abychom omezili škody? Jedná se o omezování škod. Ano, tady, pane komisaři, vyděláte skvělou práci hm, a snažíte se dosáhnout nejlepší možné dohody. Mám jednu konkrétní otázku. Týká se to životu 4,5 milionů Evropanů, kteří eh, žijí mimo eh, Británii a v ní. Jaká bude eh, jejich právní situace v případě, že nedojde k dohodě? Co se stane, když od příštího roku nebude žádná dohoda? Dále bude hovořit se slogan. Děkuji, pane předsedo. A, a... Eh, blahopřeji panu Barnierovi k odvedené práci. Eh, s bolestí v srdci vnímám, eh, že se dostáváme do další fáze rozbourávání vztahu s Británií. Bude to mít důsledky i pro můj region. A mm, ještě jedno mi dělá větší starost než dopady hospodářské, ale ten, je to ten nacionalismus a regionalismus my eh, chceme dále eh, eh, zde šířit evropské hodnoty a chceme zachovávat jednotu a solidaritu v Evropské unii. Proto Brexit nesmí být koncem spolupráce, ale musí být základem dobré regionální spolupráce mezi Británií a EU mm, generální advokát Evropského soudního dvora tento týden předložil stanovisko, že Británie může jednostranně ukončit Eh, Brexit. Eh, pane eh, Barnier, kdyby to tak učinila Británie, je Evropská unie připravena je zpátky vzít a v Holandsku to tak vnímáme. My jsme udělali takovou deklaraci přátel a my společně pracujeme na tom, abychom opravdu byli solidární. Děkuji vám. A teď další kolega Derderford. Uh, Já se omlouvám, eh, že tady pořád mluvím o té věci, ale eh, Irsko má eh, jedinečné postižení Brexitem. U nás miliony produktů vyvážejí přes přístav Cork. Většina z nich přejíždí přes Británii. Ideální přístup musí být zachován, ale musíme si, mm, se připravovat na všechny scénáře. Eh, řešení, eh, geografická řešení eh, a obchodní potřeby, to je třeba tuto chvíli pro Irsko. A proto eh, zahaňte Irsko do Atlantického koridoru a eh, přidejte další vazby se Severním mořem, eh, se Středozemním mořem a napojíme také francouzské případy. Na zeměpisu záleží a Irsko-francouzská cesta je kritická pro podniky, které oslovují francouzské, španělské a portugalské trhy a jejich zákazníky. To je velice důležité pro zemědělsko-potravinářské výrobky a exporty, eh, kde eh, je velice důležitá doba přepravy. Pane Barniere, děkuji vám mnohokrát za vaši skvělou práci. Děkuji ani Margaret Liesman. Děkuji vám. Já jsem z malého města na sever, západě eh, Anglie, které se jmenuje North Berlin. Většina eh, u nás eh, hlasovala pro eh, odchod, i když poskytujeme hodně inženýrských služeb u nás pro Airbus a pro Rolls-Royce, to jsou největší zaměstnavatele. Berny se hodně zlepšuje v posledních letech. Částečně díky Evropské unii přitahuje nové podniky. Odchod z Evropské unie nás v místní zprávě zanechá bez hlasu v Evropě a i vzhledem k naší ústřední vládě. Já se bojím o svoje město a e, o dopad e, odchodu na naši zemi. Nesnášenlivost e, je teď přijatelná. předsudky vůči menšinám jsou teď často vyjadřovány. Ať už dopadne hlasování v parlamentu jakkoliv příští týden, škoda už byla napáchána vůči Británii i vůči Evropě. Já neustále doufám, v eh, druhé hlasování. A děkuji vám, eh, pane eh, Barniere, za to, že se snažíte v těchto těžkých okolnostech dosáhnout toho nejlepšího. Díky. A teď pan Samuel Azopardy. Pane předsedo, pane Barniere, já jsem z Malty, z ostrovního státu, který má pevné historické vazby s Británií. Jednou jsme byli součástí jejich impéria a teď jsme součástí Unie jako eh, starosta eh, města, které se jmenuje po jednom anglickém eh, monarchovi jménem Britu, kteří u nás sídlí a přátel, které mám v Británii, bych rád položil tyto dvě otázky. Neexistuje žádný způsob, jak chránit Brity, kteří chtějí setrvat. Jsou to ostatně evropští občané, kteří Eh, kteří jsou zbavováni svých práv proti své vůli, je něco, eh, co mohou ti, kteří by chtěli eh, setrvat, učinit, aby napravili svoji situaci. Děkuji a teď Declan McDonald. Děkuji, pane předsedo. Někteří britští političtí vůdci dávají eh, v moc na eh, první místo před lidi. A to bude mít eh, škodlivý dopad nejenom na tuto generaci, ale i na budoucí generace, pokud nedojde k žádné dohodě. V severním Irsku jsou někteří politici proti takzvané pojistce. Tisíce lidí překračují hranici každý den kvůli práci bude to mít na ně nesmírný eh, dopad, pokud eh, se to změní. Neměli bychom eh, ohrozit velkopáteční dohodu a já jsem velice rád, že Evropská unie toto říká velice jasně. Od nás šéf Modern Country Council nedávno eh, vyjádřil se na setkání eh, v jeřských místních samozpráv o eh, spolupráci s kolegy v, ze Severního Jirska v oblasti kultury a dědictví. A doufejme, že toto, tato spolupráce nebude ohrožena. Pane Barnier, my se musíme maximálně snažit o maximální výsledek. Vy jste odvedl skvělý kus práce a my vám mm, za to mnohokrát děkujeme. Děkuji a poslední řečník je Jaroslav Tinka. Děkuji pěkně. Já vám děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane Barnier, v eh, Británii žije podle oficiálních údajů přibližně 70 až 90 tisíc občanů eh, Slovenska. Eh, a naopak je to tři až, až 3,5 milionů občanů. Těch 90 tisíc eh, lidí jsou především eh, lidé z východního Slovenska a podle NUC 2 odešli dočasně mm, do Británie za prací v hojných počtech. Napravení jejich postavení po Brexitu, v rámci tzv. měkkého Brexitu, není dnes, dodnes eh, eh, upraveno, není jasné, jak to dopadne. Bude eh, to totiž záviset až na konečné dohodě o vystoupení Británie z Evropské unie. Pro východní Slovensko je tedy konečná dohoda a verze dohody mezi Británií a Unii velice důležitá. Kdyby k té dohodě nemělo dojít a došlo k takzvanému tvrdému Brexitu, lze silně předpokládat, že na východní Slovensku Řecko se po přechodném období vrátí až několik desítek tisíc lidí během krátké doby. Je tedy nevyhnutelné, aby eh, eh, výbor regionů už teď dva roky předem, než eh, nastane ten den poté, počítal s tím, jak jaké dopady to bude mít na východní Slovensko. Proto je třeba začít mm, s přípravami nejenom rámcových řešení, ale konkrétní, s konkrétními kroky, s konkrétními akčními plány. Prosím, už eh, ukončete. Za eh, hodně se překročil svoji dobu. Proto navrhuji, aby eh, se Evropský výbor regionu zabýval vznikem a zřízením zvláštní komise, která by hlouběji analyzovala dopady Brexitu a konkrétní řešení pro jednotlivé regiony v Evropské EU a vyvodila mm, závěry k potřebným opatřením a pomoci se omlouvám, ale musíte skončit, protože jste dvojnásobně překročil řečnickou dobu a nyní má opět slovo, ještě naposledy už, ale pan Barnier. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, na no pana Plekezuela Alonza k tomu, co se děje eh, teď tedy pro, jak to bude s Brity, kterých je hodně, milion a půl Britů žije, žije v některé z našich zemí. Ano, já, jakmile tedy, jakmile říkám, se stane mm, Spojené království třetí zemí, tak jak si přálo, tak již nebudou moci Britové se zapojovat do evropských voleb, jakmile tedy vystoupí z EU. Takže pokud jde o komunální volby, to byla vaše otázka. Takže to je další věc, protože každý členský stát mm, je autonomní v tomto rozhodování, má vnitrostátní zákony, které mohou umožňovat občanům třetích zemí volit, jít k volbám. To je ale rozhodnutí, které nenáleží ani Unii, nenáleží Unii, ale našim zemím. A teď ještě k těm k občanům. Emil Bok před chvílí a poté pan Asoparty a pan Trinkl hovořili o občanech na obou stranách kanálu. My jsme našli dohodu, která je, myslím, korektní. A to byla priorita i priorita různých združení, eh, subjektů i Evropského parlamentu. To znamená 4,5 milionů občanů na obou, stran, na obou stranách. Tedy to nejenom eh, těch 90 tisíc Slováků, ale 700 tisíc Italů, 850 tisíc Poláků, tedy mnoho dalších a 3,5 milionu tedy pracují ve Spodném království a naopak těch milion a půl Britů tady, takže jejich práva, která nabyly, to znamená nabyly až do konce přechodné období, tedy do prosince 2020, to bude garantováno, pokud tedy ta dohoda bude realizována. Takže budou ta práva jim garantována na celou dobu jejich života a pro jejich rodiny. To je velice pozitivní dohoda, reciproční dohoda s Brity. A samozřejmě je třeba, aby tato dohoda nabyla účinnosti. A pokud nebude dohoda, pane Boku, tak v této oblasti, která je a bude naší prioritou, přijmout jednostraná opatření. Hmm. Ale zatím hmm, to tak není, s touto premisou nepracujeme. Připravujeme se na dohodu o Brexitu. Ještě bych chtěl říct Dorin Dart, že já chápu ty emoce a proces začal. To je vůle, kterou vyjádřila většina Britů v referendu, které převedlo britská vláda do té žádosti o vystoupení nejenom z Unie, z vnitřního trhu. To má své důsledky. A já nic jiného k tomu říci nemohu. Je to volba Spojeného království a volby, je to volba vlády Spojeného království a poté budou probíhat vnitrostátní demokratické britské diskuze. Zatím my vyjednáváme pouze s vládou a jde o ten právní proces, jak opustí EU. A Mrs. Logan hovořil o důsledcích. Já, mm, tak jak on řekl, mě třeba, no, o tom také hovořil Emil Bock, je třeba chránit Evropu v každém okamžiku, protože eh, je to všechno křehké. Máme hodnoty, které nás spojují a eh, vnitřní trh to nejenom zóna volného obchodu, to je více. A to Britové prostě nechápali. My díky tomu jsme vytvořili takový ekosystém práv, sociálních, environmentálních práv, eh, standardů, norem, certifikace, Eh, společné regulace, společného dohledu nad finančními trhy a podobně a společný soud, který nad tím dohlíží. Takže to je víc než volný obchod. A to je přece ten hlavní výdobytek, který máme. A proto nás respektují američané, číňané, protože ten jednotný trh, opakuji, to je mm, prostor eh, ekonomického a sociálního života 500 milionů občanů a 20 milionů podniků. Proto nemůžeme ho nějak eh, se snažit eh, rozbít, eh, rozpit, roz, hm, dezintegrovat, jakmile Britové odejdou. Ne, prostě musí to respektovat oni, stejně jako my respektujeme jejich vůli jít autonomní cestou. Sisovi Loganovi musím říct, že mm, mm, tak jak jste řekl před chvílí, musíme teď dělat eh, eh, tu mravenčí práci na, se základnou, abychom přesvědčovali a řešili obavy občanů. A také chci říci, já nechci komentovat judikát soudního dvora, který neznám a bude eh, zveřejněn v 9 hodin v pondělí ráno. Paní Ford Eh, hovořila o Brexitu v Irsku. No, pro mě, mm, že tam Brexit nemá přidanou hodnotu, to je pravda, protože mm, velké negativní důsledky má především v Irsku, protože to může být problém pro spolupráci, pro stabilitu, pro mír. A je zde velké riziko regrese. Tedy chceme zachovat eh, ve všech dimenzích eh, Eh, Good Friday Agreement a i chci poděkovat premiérovi Irska, Irské republiky a všem britským, eh, tedy pardon, všem i irským ministrům. <clears throat> Děkuji za spolupráci až do dnešní doby. A také paní Ford chci říci, že pokud jde o ty koridory a ty vztahy mezi Irskem a zbytku Evropy, tak komise je si vědoma toho, co může nastat s těmi koridory. A pan Kulš paní komisařka pro dopravu se tomu věnuje. Margaret Ishman hovořila o důsledcích pro Rolls-Royce, tady o výrobce. Já se nechci vyjadřovat k interní politice, ale musím říct, že pro britské podniky Rolls-Royce, no to mm, je velký podnik a to nebude business as usual, protože to, že vystoupí z celní unie, to bude mít důsledky při kontrolách a někdy prostě dojde k přerušení toho hodnotově výrobního řetězce. I v Irsku jsme se snažili o to nejlepší a myslím si, že to, co jsme našli, to je pozitivní pro ekonomiku na ostrově a i když musíme mm, být eh, vdělí vůči dopadům Brexitu i pro Severní Irsko a před stejné téma. Já jsem se snažil odpovědět všem a mm, odpovědět na všechny vaše otázky. Task Force, kterou vedu, tak ta vám bude k dispozici. Mm, takže samozřejmě, pokud budete chtít, takže můžete mi napsat Děkuji celému výboru regionu. Cher monsieur Barnier, vous voyez à l'applaudissement que... Pane Barniere, vidíte podle toho aplauzu, že skutečně jste splnil úkol, který jste od nás dostal, tak děkuji ještě, že jste zůstal víceméně snad i půl hodinu navíc. To je pro nás velice to bylo velice cené. Všichni mohli se vyjádřit a hodně štěstí v pokračování. A mm, ten dokument je historický, ano, eh, ale to je takový nástroj do budoucna, ale budoucnost ukáže, jak, jak to vlastně všechno bude. Ještě jsme téměř, téměř jsme skončili, nemáte námitky eh, pro eh, jmenování nového člena Byra hm, a také vás chci informovat eh, o novém členovi členové a příští bude zasedání 26. Hm, února, takže děkuji všem, kteří připravili velice nabité zasedání, ale já myslím, že velice úspěšné. Děkuji tlumočníkům a všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok a odpočíňte se. Čeká nás hodně práce v posledním roce našeho mandátu. Děkuji.